Yes, we start the meeting. Welcome all of you. Uh, and... Můžeme zahájit naše zasedání. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Uh, já bych chtěla zde přivítat eh, zejména dva nové členy. Dvě nové členky konkrétně, paní Michalu Šodrovou z EPP, která je náhradnicí v našem výboru. Od nynějška jste tady, paní Švidrová? Nevidím ji A další náhradnicí za skupinu SAD je paní Eva Kajli. E, je tady Eva Kajli? Ne, není tomu tak, nebo alespoň ne do posud. Takže vítáme obě dvě nové náhradnice v našem výboru. Máme tu celou řadu hostů. Paní McIntyre pozvala skupinu 14 právníků, z Birminghamské právnické společnosti. Možná, že tu ještě nejsou, ale jsem si téměř jistá, že ta skupina tady má být. A potom je tu skupina eh, hostů od Shona Simona eh, z SD, který pozval skupinu britských eh, odborářů z britských všeobecných odborů, kteří byli obětí tzv. švédské výjimky. Jako švédská předsedkyně tohoto výboru mohu říci, že zde máme společný zájem. Vítám vás. Zde jste, už vás vidím, vřele vás vítáme tady ve výboru. Také je mezi námi skupina 20 studentů z Regionálního institutu sociálních prací z Poitie, které pozvala paní Morin Chartier. E, ty přijdou ale až zítra. A to je všechno prozatím. Mám pár slov k bodu číslo 3 ohledně oznámení našeho kalendáře. Jedná se o společné slyšení o reformě vzdělávacích systémů v Evropě jako způsobu boje proti eh, předčasnému opuštění eh, školy, chudobě dětí a nezvěstní mládeže. To je 26. února. A my jsme se rozhodli o tom, kdo jako experti se zúčastní na základě vašich návrhů. Bylo rozhodnuto, že pan Lars Sears a pan Christian Morabito budou pozváni, eh, podobně jako doktor Hart Weber. Ten bude pozván jako třetí expert do výboru EMPL za mm, souhlasu výboru pro kulturu. A výbor kultu, pro kulturu si vybral pana Hlesa Axtra a pana Teodora Vasiljeva. Možná bych toto říkat neměla, ale my tu máme 3, 4, 5 mužů. A to já v budoucnosti už eh, přijímat nebudu, pokud ještě budu předsedat takovýmto zasedáním. Nemůžeme mít pět eh, takovýchto expertů. Musíme se snažit najít ženy. Nadelegovat také ženy. Dobře. Co se týče Evropského parlamentního týdne, to je 3. a 4. února, odehrají se dvě akce. To bude meziparlamentní zasedání v rámci cyklu Evropského semestru 2014 a 2015 a meziparlamentní konference o hospodářském řízení Evropské unie. Jako součást těchto akcí náš výbor EMPL bude pořádat eh, meziparlamentní zasedání výboru 3. Eh, února od 11.15 do 13. Koordinátoři se eh, rozhodli, že se na programu budou probírat následující dvě témata. Za prvé, zaměstnanost a sociální indikátory a jejich kritéria v, v řízení proti makroekonomické nevyváženosti a e, souvislost s mle, nezaměstnaností mládeže a za druhé dopad investičního plánu komise, včetně cílů Evropského fondu pro strategické investice a cílů pro mladou zaměstnanost ohledně e, zaměstnanosti a vytváření pracovních míst. E, doufám, že toto zasedání nám umožní, abychom společně mohli takto pracovat při zasedání s našimi přáteli z vnitrostátních parlamentů. Nemáte-li tedy další eh, výhrady, nemáte-li výhrady k zápisu, eh, z 1. 2. Eh, prosince zápis bude přijat. Děkuji. A přejdeme k bodu číslo čtyři. Bodem číslo čtyři je výměna s naším hostem, s lotyským ministrem sociálních věcí, který zde nyní reprezentuje nové předsednictví. Jste tu vřele vítán a můžete se nám představit. Velice se těšíme na předložení vašeho programu, protože vaše předsednictví přichází v době, kdy se odehrává celá řada krizí a problémů. Lidé jsou zoufalí, občané v Evropě jsou zoufalí a současně máte příležitost s tím něco udělat. Máte slovo, prosím. Jā, paldies. <clears throat> Cienījumā priekšsēdētājs kundze, cienījumā. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslanci, vážení poslanci, dámy a pánové. Je to pro mě velká čest, že s vámi zde dnes mohu být a diskutovat s vámi o prioritách našeho pracovního programu letežského předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Na úvod své prezentace mi dovolte, abych vás informoval o našich politických prioritách v této oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Potom se budu věnovat legislativním iniciativám. E, těšíme se, že s vámi budeme projednávat s cílem přijmout je. A sice přijmout je do konce našeho předsednictví. Budu se také krátce věnovat evropskému semestru a plánu s ním spojeným. V oblasti zaměstnanosti a sociální politiky Naší hlavní prioritou bude inkluzivní a udržitelný pracovní trh. Tuto prioritu jsme si vybrali proto, že zohledňuje jak potřeby v oblasti zaměstnanosti, tak eh, sociální inkluzi rizikových skupin a také znamená boj proti chudobě v souladu se strategií Evropa 2020 a jejími cíly. Pokrok v naplňování cílů této strategie obecně na úrovni EU bohužel byl velmi pomalý. A situace v jednotlivých zemích se liší. Cílem bylo dosažení zaměstnanosti 75% mužů žen ve věku 20 až 64 let, ale i zde ten postup byl velice pomalý za poslední rok, takže nemůžeme ani hovořit o tom, že by se výrazně snížila choroba. A proto řešení otázky zaměstnanosti a boj proti chudobě jsou nadále pro nás významnými tématy. Co se týče inkluzivní a trvalé držitelné zapojení do pracovního trhu a kvality zaměstnanosti, je to otázka, jaké typy pracovních míst vytváříme v souvislosti s balíčkem růstu a investic. Potřebujeme také účinná podpůrná opatření, které zjednoduší přístup na pracovní trh pro různé zranitelné skupiny. Pro diskusi těchto metod plánujeme uspořádat začátkem února společnou konferenci eh, výboru pro zaměstnanost a sociální ochranu. V souvislosti s tím budeme diskutovat o závěrech rady, které budou snad eh, přijaty na radě EPSCO v březnu. Tyto závěry budou obsahovat konkrétní doporučení směřované na členské státy i komisy na rozvoj inkluzivnějšího lépe fungujícího pracovního trhu. Co se týče kvality pracovních míst, začali jsme vypracovávat eh, závěry rady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a budou se opět přijímat na březnovém EPSku. Je zde strategický rámec komise z roku 2014 o BOZP a máme zde nové výzvy. Například nová rizika spojená s pracovním prostředím, prevence chorob, zvyšování informovanosti a podpora malých a středních podniků a mikropodniků. Musíme také potrhnout, že řešení otázek BOZP eh, přináší také ekonomické výhody přispívá k zvyšování produktivity. A každé euro, které je v této oblasti investováno, má návratnost minimálně 1,6 eur. A to právě díky prevenci chorob. A proto bezpečnost a ochrana zdraví je něco, na co je třeba pohlížet spíš jako na investici, než na nějaký výdaj. Ještě k této oblasti BOZP době, kdy stárne pracovní síla, je třeba ji udržet déle na pracovním trhu a je déle aktivní na pracovním trhu. Je třeba přizpůsobit pracovní prostředí i e, systémy řízení a struktur v této oblasti, tak aby odpovídaly potřebám starších pracovníků. Ale potřebujeme také preventivní opatření e, v souvislosti s mladšími zaměstnanci a vytváření kultury, povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Evropská unie stále trpí vysokou nezaměstnaností mládeže. Je to více než 20 eh, osob mladších 25 let. A v některých členských státech eh, dosahuje ještě mnohem vyšších čísel. Udělalo se už mnoho pro zlepšení situace mladé generace, zvláště prostřednictvím záruk pro mladé všechny členské státy vypracovaly svoje vlastní plány pro záruky pro mládež, ale toto téma je nadále velice důležité. Lotyšské předsednictví by se ovšem chtělo zaměřit i na další zranitelné skupiny, které také zažívají problémy. Mám zde na mysli dlouhodobě nezaměstnané a také osoby handikopované. U těch dlouhodobě nezaměstnaných je, zde čekáme na výroční iniciativu komise, které již výsledky budou publikovány v průběhu tohoto roku. Potom zde máme dlouhodobě nezaměstnané. A když se podíváme na eh, osoby s postižením a bez, tak jsme zde na 20% a někde dokonce je to 30%. Proto se zaměříme v našem předsednictví také na eh, politiku zaměřenou na postižené osoby, tak aby se zde posílily závazky Evropské unie a abychom měli více příležitosti pro osoby s postižením. V květnu budeme pořádat setkání na vysoké úrovni k tomuto tématu v Rize, našem hlavním městě. Budeme diskutovat o tématech, jako je zaměstnatelnost, a práva dětí s postižením. A budeme se také zaměřovat na inkluzivní vzdělávání, které dláždí cestu k zaměstnanosti a k nezávislosti. Naše předsednictví také bude pořádat konferenci o deinstitucionalizaci a rozvíjení eh, situace v oblasti sociálních služeb. Budeme řešit otázku, jak umožnit lidem s postižením, aby žili nezávisle. Také jde o zvyšování obecného povědomí, o integraci osob. A také se budeme věnovat institucionální péči o děti s postižením. Dámy a pánové, včera jsem navštívil výbor FEM, Hovořil jsem tam s vašimi kolegy a stručně jsme diskutovali o prioritách v oblasti genderové rovnosti. Dovolte mi vás ale také informovat zde na vašem výboru o našich plánech týkajících se závěrů rady eh, v oblasti nerovnováhy mezi penzemi mužů a žen, eh, které máme naplánováno na červnovou radu EPSCO. Budeme se zde zaměřovat na důvody této situace a způsob, jak řešit tuto nerovnováhu, otázka genderové rovnosti, vyrovnání soukromého pracovního života a podobně. A jsem přesvědčen, že díky tomu eh, vyvoláme širší diskusy o adekvátních důchodech. Momentálně se vypracovává sdělení k tomuto tématu. Ve světle výše zmíněných priorit vidíme naléhavou potřebu intenzivně zapojovat naše sociální partnery i občanskou společnost, a to ve větším měřítku. E, kromě našeho formálního zasedání Rady EPSCO e, v Lucemburku budeme řešit otázku sociálního dialogu. Budeme se také věnovat e, praxi našich partnerů z TRIA, mimo jiné Itálie, a vyzveme také sociální partnery, aby se zapojili do neformálních diskusí nebo v souvislosti s neformální radou EPSCO. Rovněž plánujeme pořádání dalších akcí pro posilování sociálního dialogu. A nyní se podívejme na naši legislativní program. Těšíme se na úspěšnou spolupráci v rámci trialogu s Evropským parlamentem tak, abychom přijali příslušné právní normy. Těší mě, že se zde hovoří o té eh, o Euresu, o otázce námořníků a o nehlášené práci. Co se týče té nehlášené práci, tak eh, toto bude naše hlavní priorita při jednávání s EP protože nehlášená práce škodí eh, nejenom zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a společnosti obecně poškozuje produktivitu, konkurenceschopnost, kvalitu pracovních míst, eh, otázku dlouhodobého vzdělávání a i obecných zisků. Všechny členské státy se zapojí do fungování této platformy, která bude fungovat jako významný přeshraniční nástroj spolupráce na úrovni EU. Vítáme návrh Evropské komise a e, těšíme se na zahájení projednávání s e, tímto parlamentem. Také e, se těšíme na zahájení diskusí o směrnici o právech námořníků. Jde o to, aby měli stejné informace a stejná práva ve všech státech Evropské unie, tak jako i pracovníci na pevnině. To by zajistilo rovnější e, podmínky také právě osobám pracujícím v rybolovném průmyslu a námořníkům. V diskusi s aktéry došlo k dohodě na radě e, v prosinci loňského roku a doufám, že je dostatečně flexibilní na to, aby zohlednilo e, různé specifické aspekty námořního průmyslu. A chceme zahájit jednání s Evropským parlamentem tak, abychom mohli během našeho předsednictví směrnici eh, přijmout. A potom návrh o nařízení o Euresu. Zde byla dohoda v radě také v prosinci. Jde o zlepšení mobility pracovních sil a zlepšit situaci zaměstnanosti mladých a lepší poskytování informací o dostupných volných pracovních místech. EURES bude také nástrojem pro propojování eh, dovedností těch, kdo hledají práci s eh, nabídkou volných míst. A těšíme se taktéž na názory Evropského parlamentu k tomuto návrhu. Nyní mi dovolte stručně změnit naše plány v oblasti evropského semestru. Chceme se postarat o to, aby zde byl plynulý a koordinovaný postup a jde o kvalitní zapojení všech aktérů a stran. Zvláště se budeme věnovat diskusi o nových pokynech v oblasti zaměstnanosti. Tyto pokyny jsou zásadní pro nalezení rovnováhy mezi sociálními aspekty a makroekonomickými a finančními aspekty. A jsem přesvědčen, že s podporou vašeho výboru se nám podaří na stole v této oblasti určitý pokrok a těším se na spolupráci s vámi v této otázce. Dovolte mi také říci, že podporujeme přípravné výbory EBSCO v jejich úsilí o zvýšení účinnosti evropského semestru a proto naše předsednictví eh, společně s iniciativy jednotlivých výborů bude vypracovávat, propracovat závěry eh, rady této oblasti a těšíme se, že, se, že vám předložíme během tohoto předsednictví. Dovolte mi zde poděkovat Evropské komisi i nejrůznějším agenturám, i sociálním partnerům a neziskovým organizacím za vaši pomoc při vypracovávání našeho programu v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Dovolte mi zvláště poděkovat Evropskému eh, institutu pro genderovou rovnost, Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdravotní, zdraví při práci a dalším agenturám. Děkuji vám za pozornost a pokusím se zodpovědět vaše otázky v souvislosti s našimi prioritami. Děkuji. Thank you, minister. Děkujeme vám. Děkujeme vám, pane ministře, za úvodní proslov. Nyní tedy vzneseme dotazy předneseme komentáře a nejprve dostanou slovo koordinátoři. Každý z nich bude mít možnost hovoří, hovořit dvě minuty. Mám před sebou dlouhý seznam. Nejprve eh, paní Moran Šátie, která zastupuje frakci EPP. Prosím, dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát a děkuji vám také mnohokrát, pane ministře, za to panorama, které jste nám představil ohledně základních témat, těch nejdůležitějších témat spadajících do, do kompetence našeho výboru. Já bych se chtěla zmínit především o dvou bodech a to je problematika zaměstnanosti. A chtěla bych eh, vaši pozornost obrátit, eh, jak jste mluvil o záruce mládeže a o nezaměstnanosti mládeže v jednotlivých členských státech, tak bych chtěla hm, vaši pozornost eh, obrátit na jeden konkrétní prvek. Dnes je tolik mladých lidí mezi 25 a 30 lidí, Mm, kteří nemají práci jako mezi 15 a 20 lety. E, pozor na to, to že e, oni vlastně jdou na univerzitu a pak zůstávají na e, podpoře. Takže je tím vlastně maskována nezaměstnanost. Můžete se prosím zabývat mladými dětmi mezi, pardon, mladými lidmi mezi 15 a 30 lety, kteří jsou nezaměstnaní, protože těch je v podstatě dvakrát víc než jen v polovině tohoto časového intervalu. A je zapotřebí i zabývat se vzděláváním. Co chcete konkrétně dělat proto, eh, pro ty, kdo nemají kvalifikaci a opouštějí školu. Ti, kdo nemají kvalifikaci, ne, nemají před sebou jinou cestu otevřenou než ta, která bude vést eh, k dlouhodobé nezaměstnanosti. Pak se hovořil také ke vzdělávání v průběhu celého života. Chtěla bych upozornit na to, že eh, potvrzení zkušenosti je velice důležitá věc a naši eh, sociální partneři si velice přejí, aby potvrzení o e, dovednostech a o zkušenostech e, byla e, provedena, protože je naprosto nezbytná k tomu, abychom mohli postoupit dál v mobilitě zaměstnanosti, abychom předcházeli nezaměstnanosti. Pak je to druhá otázka, která se týká rovnosti žen. Už budu končit, paní předsedkyně. Chtěla jsem upozornit na to, že krize Eh, odvádí ženy eh, z práce. Jaký konkrétní eh, cíl máte v této oblasti? Je zapotřebí mít tedy legislativní cíle a já jsem zpravodajka ohledně práva na práci u námořníků a ráda bych, abychom dosáhli v této oblasti řešení situace již za vašeho předsednictví. Děkuji. Jako další za SAD paní Steinruck. Máte slovo, prosím. Ja. Vielen Dank, Herr Minister. Děkuji, pane ministře. Poté, co jsem tedy viděla písemnou podobu vašeho programu, eh, jsem byla trochu zklamaná. Eh, nicméně po tom, co jste nám to přednesl ústně, jsem naladěna optimističtěji. Jean-Claude Juncker slíbil trojité Ačko pro sociální Evropu, to očekávají mimo jiné i občané Evropy. Jeden z největších problémů, který jsme v minulých letech neustále řešili, o kterém jsme diskutovali, to byla, byl, byl boj proti eh, sociálnímu a mzdovému dumpingu. Eh, vznikl boj o ta nejhůře placená pracovní místa a proto se ptám, jak to chce lotyšské předsednictví zcela konkrétně řešit, protože konferenci už se konala celá řada, Eh, slyšeli jsme mnoho fakt, fakt slyšeli jsme eh, mnoho příkladů, jak to v Evropě vypadá, zmiňovali jsme směrnici o vysílání pracovníků a tak dále. Já si myslím, že právě toto je oblast, ve které musíme obavy občanů eh, velmi dobře chápat. Druhá věc, boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Vy jste sám řekl, že i komise považuje za toto téma za velmi důležité a že by se mu chtěla věnovat. Dlouhodobá nezaměstnanost vede k sociálním problémům. Má to celospolečenský dopad a v každém případě je to oblast, kde musíme jednat velmi rychle, velmi rozhodně, protože to má dopad i na další oblasti společenského života. Hovořil jste o tom, že včera jste hovořil s kolegy z výboru FEM. Vycházím z toho, že tedy naznačili, že chceme dosáhnout dohody s radou v oblasti ochrany matek. Ráda bych se zeptala, jaká je vaše aktivita na tomto poli, protože jsme pod časovým tlakem. Sociální dialog je pro náš výbor a pro nás jako sociální demokraty velmi důležitý. To znamená, že pokud se shodnou sociální partneři, můžeme vycházet z toho, že i rada se připojí k této dohodě, že tuto dohodu přijme a vezme ji na vědomí. Já si myslím, že to je velmi důležitá eh, záležitost. Děkuji. Děkuji. Omlouvám se. Děkuji. A nyní má slovo paní Harking za ALDE. Děkuji. Nejprve bych ráda přivítala pana ministra. Jsem velmi ráda, že jste mezi námi a omlouvám se za to, že jsem přišla o něco později. Neměla jsem to v úmyslu. To znamená, že jsem neslyšela začátek vaší eh, prezentace, nicméně jsem se zeptala eh, kolegy. Mám několik otázek. Vy jste zmínil EURES jako jednu z vašich eh, priorit. Já jsem o tom hovořila s, jedním, s jednou kolegyní, s Martinou, a ona řekla, že Eh, nedávno tedy pracovala na Eurosu a vypadá to, že v praxi jsou ještě eh, některé významné překážky týkající se informací, jazykových překážek a také uznávání kvalifikací. To znamená, že bych se vás ráda zeptala na váš názor. Co můžeme učinit proto, tak abychom zaručili, že Euras bude fungovat hladce? Já jsem tady slyšela, že v některých případech tomu zatím tak není. Kromě toho jste zmínil záruku pro mladé a nezaměstnanost mladých lidí. To znamená, že se ptám, jestli tedy budete navárat členské státy k tomu, aby tedy předem vypláceli prostředky v této věci, nebo co jiného plánujete? Hovořil jste o kvalitě e, pracovních míst, hovořil jste o příslušné evropské nadaci. Já si myslím, že e, v této chvíli se tady dokončuje velmi rozsáhlý výzkum různých typů pracovních míst. Já si myslím, že to tady e, má být zahájeno v únoru. Možná, že by bylo dobré, kdybyste mi poskytl pár informací i k tomu, Romů. E, Kromě toho jste zmínil lidi s postižením a rovné příležitosti. Ráda bych v této souvislosti věděla to, jestli podniknete konkrétní kroky, konkrétní iniciativy, které mohou e, k tomu, abychom zajistili, že tady lidé s postižením mají rovné příležitosti. E, Kolegyně hovořila o institucionální péči o děti s postižením. Mohl byste to také blíže vysvětlit? A na závěr ještě jedna věc. Hovořili jsme o evropském semestru. Vy sám jste hovořil o tom, že bychom ho měli zjednodušit, zeštíhlet a řekl jste, že pokyny v oblasti zaměstnanosti by měly být tedy vyváženy, že by eh, měly být uvedeny v soulad s ekonomickými úvahami. Já bych se ráda zeptala, jak chcete kročit v této věci. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Siliokiotis, který zastupuje GUE, levicovou frakci v parlamentu. Kyrie Burgě, na získal že ho mezi Děkuji vám, paní předsedkyně, vážný pane ministře. Já vás chci také zde přivítat. Nezaměstnanost v Evropě, zvláště nezaměstnanost mládeže, je opravdu hrozivá a levice si myslí, že neoliberální politika vlastně prohlubuje depresi a změna průmyslu, zvláště v Jižní Evropě, generuje nezaměstnanost mládeže, chudobu a vyloučení. A v zemích memoranda je vysoká nezaměstnanost a práva pracující jsou tam pošlapávána. A kolektivní vyjednávání, tarifní vyjednávání také trpí touto zátěží. Evropská unie dereguluje pracovní trhy. A potom vlastně přenechává celá odvětví volnému trhu. A to všem neznamená žádný sociální rozvoj a neznamená to pracovní místa. A Junkrová komise je dalece vzdálená tomu, že by do této politiky nějak zasahovala. A když se podíváme na priority vašeho předsednictví, tak to zní velice pozitivně, zvláště e, právě s prolomením dosavadní politiky úspor. A proto se vás chci zeptat, co plánujete proto, aby nastal skutečně inkluzivní rozvoj pracovního trhu a aby i mladí se dostali zpátky do práce, protože zdá se, že dosavadní politika zde ničeho nedosáhla. A jak to vypadá s evropským semestrem? není možné zde mít nějakou politiku pod tímto pláštíkem, které potom e, narušuje sociální předivu jednotlivých států. A chci se zeptat také na to, jak jsou zabezpečená pracovní místa, protože se vždy argumentuje politikou úspor a evropským semestrem, že toto pak jde vše vlastně k tíži i zdraví pracovníků. My potřebujeme nutně sociální dialog, a proto eh, je třeba posunout tuto záležitost ku předu během vašeho předsednictví. Co hodláte udělat proto, aby nastal skutečný sociální dialog v členských státech a aby vedl k matotelným výsledkům? Děkuji. A není Jean Lambert za zelené. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za tuto prezentaci lotyšskému předsednictví. Těší nás, že jste hovořili o kvalitě pracovních míst a zajímalo by mě, jestli můžete říci také, kde se budou objevovat nová pracovní místa. My zde řešíme otázky zelené zaměstnanosti a e, naplňování požadavků nízkouhlíkové ekonomiky a podobně. A mě by zajímalo, jak to zapadá do těch vašich myšlenek. Také jste zmínil strategii bezpečnosti ochrany zdraví při práci, zvláště eh, otázky prevence a otázky mládeže. Mě by zajímalo, zda tu máte nějaké konkrétní návrhy. Pracovní eh, síly často nyní mají zaměstnání na krátkou dobu nebo formou brigád a jak to bude vypadat se školením BOZP v této oblasti, kdo bude zodpovědný, když už třeba zaměstnavatelé hledají pro školené pracovníky. A potom se chci zeptat na ten inkluzivní udržitelný pracovní trh. V řadě členských států vidíme, že zde je, se rozevírají nůžky mezi vysoce kvalifikovanou, dobře zaplacenou práci a e, nízkokvalifikační, špatně zaplacenou prací a e, to, ty nůžky se stále rozevírají, <coughs> takže jak to vidíte ve vašem investičním balíčku a dalších finančních nástrojích a plánech, jak to budou řešit tak, aby e, lidé prostě neuvízli z té oblasti špatně zaplacené práce s nízkými kvalifikačními požadavky, ale mohli se posunout kupředu. Děkuji. A poslední v tomto kole je paní Agea za FDD. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych zde přivítat pana ministra a celé lotyšské předsednictví a přeji předsednictví a celému semestru hodně úspěchů a doufám, že se jim podaří a věřím, že se jim rozhodně podaří Eh, dosáhnout větších úspěchů než předchozí italské předsednictví, protože by bylo velice nepříjemné, kdyby se nám podařilo nevyužít dalších šest měsíců. Když jsem četla váš program, nemám v některých věcech úplně eh, jasno. Hodně se zaměřujete na strukturální reformy. Jste přesvědčen, že jen e, přístup tedy ke strukturálním reformám, vzhledem také k příkladu Řecka nebo politik, e, které byly uloženy zemím jako je Řecko. E, a takovéto závazky, které vyplývají ze strukturální reformy, jsou to nejlepší, co můžeme navrhnout, abychom se vymanili ze situace, kterou dnes klidně můžeme nazvat stagnací, deflací a tedy absolutní nehybností pracovního trhu, nezaměstnaností, která dorůstá stále více alarmujících úrovní. E, také se zaměřujete na inkluzivní účast a chtěla bych se vás zeptat na váš názor ohledně politik sociální ochrany. Protože chybějí nástroje sociální ochrany, které by chránily pracovníky v době, kdy práci nemají a také e, když pracují. Teď mám na mysli například minimální příjem. Například my v Itálii máme e, termín e, příjem občana. A potom je to otázka Euresu. Dnes to vypadá jako poměrně děravý projekt. Máme o ně málo informací, Způsob, jakým se o něm komunikuje, je velice nekvalitní. A tváří v tvář velké poptávce je tu velice málo nabídky. A zejména se ptám na mobilitu. Může se to stát příležitostí a nejen něčím, co je uloženo, protože víte, v některých zemích nezaměstnanost je natolik vysoká, že jedinou alternativou, která zbývá zejména mladým, je odjet. Někdy i přijmout takové pracovní podmínky, které neumožňují žádné záruky. Děkuji. Děkuji vám. To bylo tedy první kolo otázek. A nyní bych vás chtěla požádat, abyste nám sdělil své eh, odpovědi. Těšíme se na ně. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát za vaše dotazy. Je to celá řada dotazů a pokusím se schrnout a také na ně odpovědět. Se zmíním o záruce mládeže a o nezaměstnanosti či zaměstnanosti mládeže. Zaměstnanost mládeže eh, nyní eh, prochází aktivní fází od počátku tohoto roku, to znamená, že všechny členské státy předložily své plány. Tyto plány mm, jsou velmi rozmanité a mohu říci například, že v Lotyšsku Ty záruky pro mládež se vztahují pro mládež do 29 let, takže pokrývají e, i tu věkovou skupinu od 25 do 30 let. E, mám za to, že se jedná o podobnou situaci jako v jiných členských státech. E, také jsme analyzovali situaci týkající se dostupných pracovních míst. A proto kladu důraz na potřebu provádět důkladnou analýzu pracovních míst, která jsou k dispozici a e, také přeskomávat kvalitu práce, zejména pokud je to práce e, méně placená. A také musíme zvažovat dopad globalizace. Co se týče e, toho, jak neladí eh, dovednosti eh, a toho, co je očekáváno, eh, je zapotřebí věnovat pozornost toho, jak je, tomu, jak je upraven EURES. Rada schválila tento text. Dalším krokem je shodnout se s Evropským parlamentem, abychom mohli postoupit dál. Plně souhlasím s tím, co bylo řečeno o tom, že mladí lidé chodí do školy, chodí do, na střední školy a na univerzity. To je jeden směr, mít vzdělání, ale pokud ta osoba je již připravena na pracovní trh, na co bychom se měli zaměřit pro mladé lidi, aby měli také praktické dovednosti? bez praktických dovedností nejsou skutečně připraveni na pracovní trh a nejsou připraveni k tomu, aby v této souvislosti konali rozhodnutí. Proto eh, musíme usilovat o to, aby mladí lidé měli také eh, pra- praktické dovednosti a to eh, si myslím, že je důležité v té záruce mládeže. Další otázky se vztahovaly ke mzdám, k dumpingu my klademe důraz na udržitelnost, na inkluzivní pracovní trh. A to proto, že podle našeho názoru pracovní trhy potřebují fungovat mnohem lépe vůbec v Evropské unii. To znamená, že my všichni společně musíme tento problém řešit. Jedním z problémů, jak víte, je neohlášená práce kde vytváříme eh, platformu. To je jedním z důležitých kroků, abychom vyřešili alespoň některé z problémů týkající se pracovního trhu, protože když se obecně podíváme na situaci v Evropské unii, na to, co se děje eh, v jednotlivých systémech, eh, v jednotlivých způsobech vyhýbání se daním a úniku před daněmi, tak musíme zvažovat to, že že ta neohlášená práce není generována z dola, ale e, z hora. Musíme tedy aplikovat postup z hora dolů, abychom neumožňovali fungování takovýchto šedých e, oblastí. Samozřejmě, že spolupráce je velmi důležitá. Je zapotřebí, aby spolupracovali e, pracovní eh, úřady a orgány, které chrání eh, práci, tak abychom předcházeli eh, podobným situacím. Další otázka se týká osob se zdravotním postižením. Jak už jsem se o tom zmínil, potřebujeme vytvořit hnací sílu. A proto pořádáme konference na vysoké úrovni ohledně osob s postižením, cílem, abychom vytvořili ten hrací moment. Diskutovala jsem o to s kolegy ministry. Diskutoval jsem o různých překážkách, které máme v oblasti zaměstnanosti, právě proto, abychom mohli podporovat integraci do pracovního trhu a také do společnosti obecně. Jak už jsem se zmínil, v našich závěrech týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti, chceme do těchto závěrů zapracovat, a jak už jsem se zmiňovala, už na tom pracujeme, a jsme připraveni o tom také diskutovat na Radě EPSCO v březnu a také v červnu. Přejdu dál, to jsou otázky týkající se evropského semestru a hlavní snědu pro zaměstnanost. Přímou, přím, prioritou je to, aby všechny tyto programy šly eh, hladce, abychom se zaměřovali na kvalitu a je zapotřebí ještě ale prodiskutovat, eh, kromě jiného se sociálními partnery, mnoho témat. Eh, samozřejmě v těchto diskuzích má být zašlený Evropský parlament. Tak. aby evropský semestr probíhal hladce a ve vysoké kvalitě. Jak už jsem se zmínil, velice se těším na stanoviska vašeho výboru, protože pro nás bude, budou mít velký význam, abychom mohli eh, pokročit dál ve všech těchto oblastech. Také jste se ptali, na naše priority. O tom, aby práce byla udržitelná, o pracovních místech, jak zajistíme, aby vytvořená pracovní místa byla kvalitní, ale aby byla také udržitelná dlouhodobě. Tázali jste se na různé pracovní oblasti. Já si nemyslím, že bychom teď měli hovořit o různých pracovních oblastech. Právě je sepisována studie o tom, jaké investice mohou být potřebné k tomu, abychom měli lepší pracovní místa. A e, výsledky budou na konci ledna, na začátku února. My tyto výsledky studie použijeme jako základ pro diskuzi na březnové radě EPSCO a možná o nich dále budeme diskutovat i v červnu na dalším zasedání Rady EPSCO. Budeme tedy hovořit o udržitelných pracovních místech. Co se zdrojů týče, zda zdroje z Junckerova plánu budou stačit. Myslím, že bychom měli využít všech dostupných zdrojů, ať už jsou ze Evropského sociálního fondu, z nového Junckerova plánu. Předsednictví pracuje na tom, aby v první polovině roku bylo dosaženo řešení eh, toho, jak tento plán má mm, ve skutečnosti fungovat. Ano, má se na to dlouhodobé investice, které mají vytvářet pracovní místa, která budou kvalitní. To je ta hlavní myšlenka. Další dotazy eh, se soustředili na eh, politiku úspor a dopad na pracovní místa. Každý členský stát si rozhoduje, co je pro jeho hospodářství nejlepší a jak eh, se co nejdříve vymanit z krize. Také i včera jsem se zmínil, že budeme pracovat například eh, na eh, genderové nerovnosti v penzích. Někdy dosahuje až 47 a my pro tuto eh, oblast musíme najít nějaké řešení. Pokud někdo musí čelit takovémuto problému, musíme se jim i my zabývat a předsednictví proto bude připravovat na eh, černové zasedání eh, Rady EPSCO eh, závěry, nad kterými by se pracovalo. Také musíme brát v úvahu v případě žen, jak zohlednit to, že ženy se starají buď o děti nebo starší členy rodiny a je zapotřebí zrušit tyto rozdíly v odměňování v penzích. Doufáme, že členské státy budou souhlasit se závěry a že budeme schopni je schválit v červnu, tak abychom dosáhli pokroku a mohli takto e, diskutovat o e, životě, práci a adekvátnosti penzí. E, dalším tématem byl sociální dialog. Co se sociálního dialogu týče, už jsem se zmínil, že eh, sociálním dialogem se podrobně zabýváme, podle nás a podle mne je velice důležitý. A to je také důvod, proč plánujeme trojstranný summit. budeme se snažit eh, řešit společně s partnery všechna témata, která budou na stole. Je velmi dobré, že místo předseda Komise pro spolupráci s sociálními partnery nebo sociální dialog se tímto může zabývat, protože tím vlastně povýší celou tuto tématiku eh, na vyšší úroveň a proto bude také informovat Evropský parlament o tom, jak celá práce pokročuje a e, jak e, se postupuje v sociálním dialogu. Informální zasedání e, rady pozve také sociální partnery, aby předložili svoje názory. V Lotyšsku sociální partneři pořádají mezinárodní konference na vysoké úrovni, aby mohly diskutovat o důležitých tématech, které se například vztahují ke snižování chudoby nebo eh, k nezaměstnosti. Já jsem se snažil odpovědět na všechno, pokud eh, jsem na něco neodpověděl, něco mi uniklo, jsme připraveni odpovědět i písemně. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, určitě ještě řada dalších otázek, takže budete mít další možnost zareagovat ale velice vám děkujeme za všechny vaše odpovědi. Nyní dám slovo paní Vilie Blinkevičute. Děkuji vám. Děkuji panu ministrovi za to, že přišel na naše zasedání. Já už jsem vám včera přála všechno nejlepší pro vaše předsednictví, protože je to první lotyšské předsednictví a není to snadné, to absolutně chápeme. Ale jsem optimistická a věřím, že vaše předsednictví bude úspěšné. A nyní se dostávám ke svým otázkám. Jak chcete zajistit, aby při nakládání s návrhem komise o investičním plánu byly zahrnuty otázky, politiky, sociální politiky, politiky zaměstnanosti a zdravotní politiky, aby byly zapojeni i tito příslušní ministři. Jak chcete zajistit, aby investice byly, tak řečeno, nakloněny zaměstnanosti a zacíleny také na sociální otázky. A že investice nebo u těch investic se budou také eh, zohledňovat jejich sociální dopady. Další téma je deinstitucionalizace ve státech EU. Co zde konkrétně plánujete, jaká opatření plánujete v tomto procesu? Když od té institucionalizované formy ochrany přejdeme na jiné oblasti, tak jak zde chcete provést strukturální reformy a jak chcete zajistit, že v této oblasti budou k dispozici alternativní společné opatření, že tato opatření budou prosazena. Děkuji, pan Ule Vistensen. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také panu ministrovi pro sociální záležitosti, že prezentoval pracovní program předsednictví. Velice mě těší, co jsme zde slyšeli tématu bezpečnosti ochrany zdraví na pracovišti. Je to opravdu dobré, že toto není už nahlíženo jako nákladová položka, ale že to má být investice, investice do kvality pracovního místa. Že to je vlastně takové plus v bilanci podniku, když investuje do této oblasti, protože potom Například zaměstnanci už eh, neonemocní nebo ne, nedojdou žádného úrazu na pracovišti. A víme, že komise se výrazně zaměřuje i na sociální dialog sociálních partnerů na pracovišti, angažuje se zde a víme, že existuje úmluva o sociálním dialogu v oblasti kadeřnictví a to je nyní na radě, a říká se, že jde o to zabránit tomu, aby lidé nepracovali příliš monotónně. Je to i otázka práce s chemickými látkami, kde je třeba různé věci upravit. A tato dohoda je nyní na radě blokovaná, protože některé členské státy zde do této oblasti prostě nechtějí investovat. A existuje nějaký plán toto znovu oživit? Děkuji. Děkuji. A nyní má za zelené slovo paní Tatiana Ždanoka. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Samozřejmě, že vám přeji do příštích eh, šesti měsíců všechno dobré. Po, ta, po tuto dobu povedete Evropskou radu. Jsem trochu znepokojena tváří tvář eh, vašemu programu, hovoříte o sociální ochraně a tak dále. Já si nemyslím, že je to dostatečně stižádostivé, pokud jde o legislativní opatření. Víme, že tu je nová horizontální směrnice o nediskriminaci a o rovných příležitostech, že se připravuje, nicméně to nevidím v vašem programu. Myslím si, že vaše předsednictví se tomu, by se tomu mělo věnovat. Já vím, že budete pokračovat v práci, pokud jde o rovné zacházení eh, s lidmi s různou sexuální náboženskou orientací a tak dále. Eh, ráda bych se zeptala, proč nepracujete na eh, návrzích, které již existují. Máme tedy předložit vlastní návrhy, které se týkají tohoto tématu. To je tedy první věc. A druhá věc, jsem překvapena tím, že ve vašem programu nevidím jeden podstatný bod, který se týká stávajících programů nediskriminace. Jsou to jazykové, národnostní menšiny, menšiny na základě rasy a původu. Všechny tyto prvky jsou důležité z hlediska nediskriminace a neobjevují se tu to znamená, že se ptám, jestli to bylo opomenutí záměrné, anebo jestli to vzniklo omylem. A ještě jedna věc, která je pro nás, pro Lotyše, velmi důležitá, nehlášená práce. Vy jste o tom hovořil. Je to věc, která je důležitá pro naše občany E, kteří pracují ve Spojeném království a kteří trpí nedostatečnou sociální ochranou, nedostatečnými zárukami v oblasti sociální péče. To znamená, že doufám, že dosáhnete pokroku v této věci, především pokud jde o legislativní e, zprávy. Děkuji. Děkuji, to jsou tedy otázky, které zazněly a prosím vás o odpověď. Děkuji vám za ty otázky a Začnu zaměstnaností a investičním plánem. Jaký je mezi tím vztah? V tuto chvíli se Evropská unie snaží povstat z krize. A proto tedy potřebujeme investice, a to také na trhu práce, tak abychom zlepšili situaci na trhu práce. Já jsem řekl, že je velmi důležité, jak ty investice použijeme. Také jsem hovořil o tom výzkumu, eh, který probíhá, který realizuje Institut pro kvalitu pracovních míst musíme se zaměřit na to, v jakých sektorech ekonomiky budou eh, kvalitní pracovní místa vznikat. Takovéto výzkumy tedy probíhají a já jsem přesvědčen o tom, že to tedy zjistíme. Je to horizontální otázka, to znamená, že musíme vytvořit kýženou rovnováhu mezi sociálními a ekonomickými, makroekonomickými aspekty. Jsem přesvědčen, že musíme zlepšit spolupráci také na ministerské úrovni a doufám, že naše společná snaha nás dost, eh, dovede eh, ke kýženému výsledku. Další otázka. <clears throat> Institucionalizace. A politika sociální péče v obecném smyslu. V průběhu minulých let Eh, byly tyto otázky prioritou. Byly na pořadu dne a proto diskuze, které chceme zahájit a které jsem zmínil ve svém úvodním projevu, to znamená o eh, deinstitucionalizaci a eh, politice sociální péče, že my tedy chceme uspořádat konferenci, na ní pozvat experty z této oblasti, tak abychom představili nejlepší řešení. Samozřejmě, že se budeme snažit o tu deinstitucionalizaci, zároveň se tedy eh, budeme snažit integrovat eh, tyto osoby na trh práce. A myslím si, že v této oblasti je velmi důležitá jedna věc. A sice jde o to, eh, kolik dětí je v tuto chvíli v péči ústavů za různých okolností. Já si myslím, že právě otázka dětí je velmi důležitá, to znamená, že se jí musíme věnovat a já se budu těšit i na dialog s vámi, protože eh, nemusíme objevovat Ameriku, stačí, když se podíváme na ty příklady osvědčené praxe a poučíme se z příkladu eh, nebo z toho, co se osvědčilo jinde. Myslím si, že těch podařených, vydařených eh, příkladů je dost, že je musíme pouze objevit a předat dál. A právě tomu by měla sloužit ta konference, na kterou jsou pozváni přední experti. Děkuji. Já, ehm, dar darba Potom bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Celá oblast BOZP je pro nás velmi důležitá, o tom už jsem hovořil ve úvodním projevu. Právě bezpečnost a ochrana zdraví při práci je totiž klíčová oblast, která může zlepšit eh, produktivitu práce a zlepšit celkovou situaci ve společnosti. Pokud hovoříme o matkách eh, na mateřské dovolené, tak eh, bychom měli zaručit to, že jim budou rezervována pracovní místa po té, co se vrátí do práce. To všechno jsou velmi důležité průřezové otázky, které máme na svém programu, a kterým se budeme věnovat. Samozřejmě, že do všech těchto diskuzí chceme zapojit i sociální partnery. E, například otázka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se e, tomu nabízí. Někdo zmínil kadeřníky pracovní podmínky kadeřníků a kadeřnic. Pokud vím, tak komise tento návrh stále podrobuje analýze. Zatím nebyl při, přijat konkrétní návrh, co znamená, že očekáváme nebo vyčkáváme, až komise konkrétní návrh předloží. A další otázky? Paní Ždanoka se ptala na nediskriminaci ano, i nadále budeme pracovat na návrhu komise, který se této věci týká. Budeme o těchto návrzích diskutovat se členskými státy. Byla řeč o nehlášené práci, o příslušné platformě, která bude bojovat proti nehlášené práci. Hlášená práce sebou nese celou řadu vedlejších účinků. To znamená daňové úniky, různé podvody. Dotýká se to i jiných oblastí a já doufám, že právě tato platforma pro boj proti nehlášené práci, ke které se členské státy při, přihlásily, že tedy umožní přeshraniční spolupráci eh, v boji proti tomuto fenoménu. Děkuji. Paní Rodríguez má otázku. Vážený pane ministře, my jsme vzali na vědomí vaše závazky a váš slib eh, propagovat kvalitní pracovní místa v Evropě a pro naši skupinu SAD je to hlavní priorita. Vy máte ve svých rukou účinné nástroje, jak se o to postarat, tak aby nastávající strategie Evropa 2020 a hlavní směry a investiční plán. A myslíte, že jsou zde podmínky tak, abyste mohli navrhnout konkrétní cíle pro snížení nezaměstnanosti mládeže, dlouhodobé nezaměstnanosti a snížení eh, špatně pra, pra, placených pracovních míst? když ehm, budete-li používat eh, hlavní směry a tu eh, eh, tabulku sociálních indikátorů, tak myslím, že dojde k pokroku v Evropě. Sean Simon. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane ministře, že jste sem přišel. Máte opravdu plný program a já bych se rád zaměřil vaši pozornost na to, že jsou zde zaměst... Eh, členové britských odborů, kteří sem přišli dnes na návštěvu. A také jde o diskusi o takzvané švédské výjimky ve směrnici o dočasně přidělených pracovnících, protože toto jsou lidé, kteří pracují ve významných eh, nadnárodních společnostech, například společnosti Marks and Spencers, ale jsou agenturními pracovníky, zaměstnává je agentura, oni nemají žádná práva a je s nimi eh, zacházeno způsoby na úrovni středověku a já bych vás chtěl poprosit, abyste toto také vzal do svého programu a projednávali to, protože zde opravdu už eh, výrazně pokulháváme při nabízení řešení této problematiky. Děkuji, Len Sanders. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, eh, pane eh, ministře, za vaši prezentaci. My sdílíme velkou část eh, toho, co jste řekla, co jste navrhoval. Já bych chtěla klást důraz především na jednu věc, pane ministře. Chtěla bych přivítat vaši vůli postoupit dál v projektu Eurest. Samozřejmě, že to souvisí i s mou vnímavostí lidí, kteří pracují v příraniční oblasti. Já si myslím, že mobilita, a nejen ta mobilita, která je vnucena, ale mobilita, která je dobrovolná, může přinést eh, skutečnou změnu v tomto eh, problému se zaměstnaností. A chci se vás ještě na něco zeptat. Chtěla bych eh, požádat o rozvití platformy Euresu v rámci Eh, hraničním, protože v těch hraničních oblastech já vím, že tam je celá řada věcí, co by se daly dělat, například mezi alsaským regionem a Německem, eh, kde je eh, velk, že jde mnoho lidí, kteří jsou nezaměstnaných a je tam málo míst k dispozici, bylo by tedy možné napomáhat této, této přeshraniční mobilitě, která je jednodušší, než se přesunout o stovky kilometrů. A také bych ráda, aby ta platforma Eurestu se zabývala eh, učňovským školstvím. To je velice důležité. O tom budeme hovořit ještě v budoucnosti, ale eh, teď mám jednu důležitou a stručnou věc. Eh, Rada má takto spolupracovat nyní Evrop- s Evropským parlamentem ohledně Euresu a vy už jste identifikoval určité prvky, které by skutečně mohly být problematické, které eh, by eh, tuto, eh, tuto situaci mohly nějak zablokovat? Eh, Jā, <clears throat> par eh, ilgtermiņa eh, bezdarba, par to. Ano, děkuji. Co se týče otázky dlouhodobé nezaměstnanosti a jejího snižování. Jak už jsem zmínil, tak je zde velká nerovnováha. Když se podíváme na počet nezaměstnaných, tak 50 všech nezaměstnaných jsou dlouhodobě nezaměstnané osoby. A je to něco, co musíme vyřešit. A už jsem zmiňoval ten rozdíl eh, mezi lidmi s postižením a bez postižení. Takže zde ten rozdíl zaměstnanosti opět je nějakých 20%. A samozřejmě mladá generace, která znamená naši budoucnost, tak kvůli ní musíme vyřešit tu otázku, také tu otázku dlouhodobé nezaměstnanosti. Komise informovala o tom, že brzy, možná už v druhé polovině našeho předsednictví komise předloží určité návrhy v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti. Je to téma, které je důležité, velmi důležité také pro Evropskou komisi i pro naše předsednictví. Takže co nejdříve, jakmile budeme mít nějaký podklad od komise týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti, eh, tak s ním budeme pracovat. Téma EURES a s ním spojených problémů. Ano, v prosinci rada schválila nařízení o EURESu, a jak už jsem zmiňoval, teď nás čeká diskuse s parlamentem, tak abychom se i zde posunuli ku předu. A získáme tak určitou možnost, jak aktivovat svým způsobem nezaměstnané. A to tak, aby zde došlo k propojení těch volných míst a těmi, kdo si hledají práci. Pokud by tento program skutečně fungoval, tak by to znamenalo, že přinese skutečné výsledky, hmatatelné výsledky, pomůže zlepšit zaměstnanost i z kvantitativního hlediska. A já zde nevidím nějaké specifické problémy, které by měly vyplynout z pozice eh, rady a parlamentu. Já myslím, že zde máme splněné všechny podmínky pro to, abychom dané věci přijali. Ano, Potom bylo také téma, které se týkalo krátkodobého zaměstnávání. Vlastně v každém odvětví, ať už je to oblast pracovního trhu nebo daní, musíme potírat eh, trestnou činnost. A to obecně v Evropské unii jako takové i v jednotlivých členských státech, tak abychom nedopustili aby lidé zneužívali ať už právní pravidla nebo jejich nedostatek. Takže my se stavíme výrazně proti zneužívání takovýchto norem. Děkuji. Je zde celá řada dalších otázek a já teď nevím, jak se s tím poradit z hlediska harmonogramu, ale dostane slovo Kristýna Morvej. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane ministře. Když někdo reálně nezná Evropskou unii a někdo by vás poslouchal vaše slova, tak by nabil dojmu, že vlastně všechno je absolutně v pořádku, že nemáme nějaké rozdílné problémy v centru Evropské unie a na periferii. Vy pocházíte vlastně z periferie, podobně jako já, kde je ta situace pro zaměstnance obecně pro občany mnohem horší a očekává se od lotyšského předsednictví, které je z periferie, že se o tom také bude hovořit v této době. Protože vy jste si jako heslo také zvolili čestný přístup a proto by mě těšilo, kdybyste také čestně odpovídal. Pokud jste takto angažovaný za letošské předsednictví v oblasti Euresu, tak by to mělo posílit mobilitu pracovníků. Co to znamená konkrétně pro vaší zemi? Nepovede to například k tomu, že dojde k nějakému odlivu mozku, jako tomu bylo například v Maďarsku, respektive že pracovní síla v podstatě je donucená odejít jinam a my jsme například to dopracovali ve zdravotnictví tak daleko, že některé nemocnice už nemohou poskytovat svoji činnost, protože odborníci odešli ze země, protože doma jsou mzdy takové, že z nich nemohou žít, protože ty chudší země nemohou tolik platit. A co se týká také například mest lékařských pracovníků a podobně. Jak to vypadá ve vaší zemi, pane ministře, není to u vás také problém? Myslím, že pomalu bychom také měli o tomto diskutovat. Co tyto svobody vlastně znamenají? Protože jde zde o jednotný trh, a otázka zní, co to znamená pro naše země. Ono to vypadá není tak, že, jako, že pracovní síla vlastně putuje jenom jedním směrem a druhým směrem a jiným směrem potom zase putuje kapitál. A mě by zajímalo, kolik lotyšských investorů odešlo na západ Evropy a jak tam investovali a jakých dosáhli výsledků tam. Proč pracovníci z našich zemí odcházejí protože jsou nás příliš nízké mzdy, příliš nízké příjmy a to by se mělo změnit. Neměla by se posilovat mobilita, ale soudržnost. Měli bychom schválit v EU právní normu, že zaměstnavatel, například francouzská firma nebo německá firma, se budou chovat ke všem stejně a neměli bychom zde mít nějaká extrémně rozdílné mzdy podle toho, Eh, jaké kdo má občanství a zda žije v centru nebo na periferii. Já když jsem naslouchal této rozpravě a vašim návrhům, pane ministře, tak mám jednu otázku. To všechno je dobré jako pokus abychom se zabývali jinými věcmi v ekonomice, také tím pánem investic a také je zapotřebí, aby zde byla i měnová politika pro eurozónu, aby zde byla rozpočtová flexibilita, mm, eh, jak se zdá z toho prvního postupu komise. Eh, víte, jedná se o ekonomiku, která bude chápána trochu jinak, ale z té sociální oblasti my se trváme u toho, co zde bylo od počátku ne, nemohli bychom využít těchto šesti měsíců k tomu, abychom e, společně s tím, jak začíná ta jiná orientace ekonomická, také e, větší mm, sociální diskuzi s radou, komisí, sociálními partnery, Evropským parlamentem o takové agendě, která by nám umožnila řešit ty otázky, které byly nastoleny. A také určitě e, prostřednictvím těchto tří věcí. Za prvé, to je otázka. Rovnost pracovníků v rámci mobility. Máme směrnici o vysílání pracovníků a všechno, co s tím souvisí. Máme tedy plán investic v současné době, nebo je investiční plán a musíme si klást otázku eh, po vysílání pracovníků hlouběji. A další bod, vy už jste o tom také se zmiňoval několikrát, to je otázka práce, která dnes zůstává neoficiální. Eh, a jak bojovat proti této práci na černo? jaké jsou cíle za touto platformou, eh, aby rada dnes mohla tedy stanovit směry a abychom my se dnes mohli seznámit s vaší koncepcí, jak takto předcházet daňovým unikům. A za třetí, možná to je trochu provokativní, co řeknu, eh, strukturální reformy. Eh, ano, můžete říct, že to je složitá věc. Strukturální eh, reforma ve francouzštině znamená reformovat struktury. Neznamená to nic jiného, ale eh, ono se to někdy chápe jako liberalizace, jako flexibilizace pracovního trhu. My potřebujeme skutečnou reformu ohledně zaměstnanosti, aby došlo k, k harmonizaci, ale také ke vzdělávání tak, aby to souviselo i s tím, jak je nastartován tento plán pro investice. Děkuji. Je tu ještě 6-7 otázek, které nám zbývají a já doufám, že se nám podaří eh, je eh, vyslovit co možná nejstručněji, aby pan ministr mohl ještě odpovědět, jak bude odpovídat na tyto otázky, které již byly vyštěny. Dobře, takže ze všeho nejdříve. Základní práva evropských občanů. To je eh, právo na svobodný pohyb. A, a každý e, evropský občan má tedy e, právo hledat práci i v jiném členském státě Evropské unie. Slyšel jsem, že je to u evropských zemí trochu jiné než jinde. Ale já jsem měl tu pochybné potěšení e, bydlet za železnou oponou. Takže v současné době si myslím, že to přece jen zůstává základním právem, tato, tento svobodný pohyb, který musí být e, umožněn, musí být respektován. Toto právo je e, základní. A co se týče platformy EURES, jak už bylo zmíněno, je zapotřebí se postoupilo dál, aby tato platforma byla tedy mm, schválena včetně patřičného nařízení, aby to poskytovalo eh, příležitosti. Eh, příležitosti i těm, kdo třeba opouštějí svou zemi, ale eh, mohli by takto využít další příležitosti se domů vrátit. Nejedná se o jednosměrnou činnost. Eh, zmíním byl i Junckerův plán pro investice a jak eh, se k němu postavíme. Eh, tímto se zabývá i náš předseda vlády, který usiluje mm, o tom, aby se pracovala tímto plánem v průběhu těchto šesti měsíců. A tento plán by tedy měl být plně funkční. Měli bychom mít jasná kritéria, sociální prvek nepochybně bude součástí, například zaměstnavatelnost, zlepšení pracovního trhu, tak abychom dosáhli lépe eh, cílů, eh, které se, eh, které byly zapsány do strategie Evropa 2020. A opět bych se chtěl vrátit k té neohlášené práci. Jak zde bylo vyřečeno, ano, je to, je to zásadní téma a mělo by být opravdu eh, tématem ve všech členských státech eh, bojovat proti eh, tomuto fenoménu nehlášené práce. Strukturální reformy v různých zemích jsou potřebné, v některých mohly dojít příliš daleko a je zapotřebí je revidovat tak, aby naše investice byly správně zaměřené, zacílené, efektivní. A abychom mohli správně využívat takové nástroje, jako je záruka mládeži, a mohli tedy připravovat pracovní sílu na pracovní trh podle podmínek, které požaduje pracovní trh. A to znamená, že musíme pracovat usilovně nejen my, jenom jako předsednictví, ale také komise a všichni další aktéři. Potom sociální spravedlnost a Junckerův plán v kontextu sociální spravedlnosti. Sociální spravedlnost a podobná témata jsou probírána v diskusi se sociálními partnery. Eh, zabýváme se zatím eh, studií, jakým způsobem tedy investovat lépe, aby investice byly eh, efektivnější, aby poskytovaly také pracovní místa, nová pracovní místa. To vše je zapotřebí projednávat s našimi sociálními partnery. A to tedy bude na našem programu a budeme klást velký důraz právě na spolupráci se sociálními partnery. Na neformálním neformální eh, radě EFSCO už Itálie začala vybízet sociální partnery eh, k, eh, k rozhovorům ohledně dubného zasedání EFSCO. <laughs> <laughs> Dobře. <clears throat> nyní má za zelené slovo Karina Deli, prosím. Pane ministře, já vám přeji hodně úspěchu za vašeho předsednictví. Eh, blahopřeji k tomu, že bezpečnost a zdraví na pracovišti kladete tak vysoko ve vašich prioritách. Eh, já jsem byla eh, zpravodajka pro toto téma, takže velice oceňuji to, co říkáte. Ale proč o tom mluvím? V této chvíli naše společnost vidí, že nám svět že nás svět předchází zpráva Oxfamu uvádí, že 1% těch nejbohatších na světě drží víc než polovinu celosvětového bohatství. Ti, kdo jsou mocní a scházejí se v Davosu, to jsou, mm, to je určitá skupina lidí, ale podívejte se, to je jen 1% kdo má toto obrovské množství bohatství. Je zapotřebí změnit zásadně tuto situaci, protože eh, hlavy státu a vlád musí pochopit, že toto je zapotřebí zničit, eh, pardon, toto to, to je třeba změnit a je třeba postavit eh, hlavou vzhůru tuto situaci. Je tu nevyrovnanost, nevyváženost. To, co se děje, nás musí vést k tomu, abychom měli investice. Nemůžeme čekat na vytváření pracovních míst, protože ona jen tak nepřijdou z jasného nebe. Musíme reagovat na situaci a musíme pomáhat to především těm, kdo nemají práci, kdo jsou na podpoře. Aby eh, Evropani eh, nebyli vystaveni té situaci, kdy eh, mají před sebou kdy mají před sebou jen e, podporu v nezaměstnanosti. A pak ta druhá myšlenka, kterou se říct, není e, nová, ale je mi tak milá, že to zapotřebí říci. Kolik zpráv už Evropský parlament nebo e, ECOSOC nebo jiné orgány napsali, že už nemůžeme ponechat tak tuto situaci chudoby, Přijali jsme rámcovou eh, směrnici ohledně minim, minimální mzdy a je zapotřebí, abychom se tím zabývali skutečně seriózně, něco tom udělali a já eh, se těším na to, že vy s tím skutečně něco uděláte. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, děkuji, že jste mezi nás přišel. Určitě se mnou budete souhlasit, Eh, jako eh, politik a lékař se člověk, když se spletete, diagnoze spletete se i ve způsobu léčby. My bychom velice rádi od vás slyšeli eh, mnohé věci. Vy jste hovořil o, o tom, proč došlo k takovému neúspěchu 60 let evropské politiky. Eh, proč je takový úspěch ve financí, v ekonomice mnoha zemí eurozóny a v mnoha státech eh, Evropské unie a zejména proč je, ta, je takováto situace v sociální ochraně a v sociálním státu eh, v Evropské unii. Proto já se ptám, pane ministře, připravujete program pro vaše předsednictví tak, aby se zabýval kritikou a také autokritikou, sebekritikou evropské politiky, která je tu vedena už takovou řadu let? Děkuji. Eh, thank you, Marek Plura. Marek Plura, prosím. he... Eh, Hello? Yes, okay. Thank you. Děkuji. Pane ministře, e, bardzo się cieszę, Děkuji, pane ministře. Jsem velmi rád, že lotyšské předsednictví přikládá takový význam otázce života lidí s postižením. Rád bych vás upozornil na skutečnost, že existuje eh, nebo že je to důležitý dokument, na který my postižení čekáme mnoho let. Je to charta evropských postižených občanů, je to takzvaná charta eh, pro postižené lidi. Cílem tohoto dokumentu je to, aby lidé, kteří jsou postiženi, mohli snáze využívat řešení, která v Evropské unii již fungují a existují, eh, aby tedy byly mobilnější v rámci členských států, aby se rozšířily jejich možnosti. Podle informací, které v tuto chvíli má, firmám. Eh, je zřejmé, že Evropská komise eh, pokročila, pokud jde o přípravu této charty. To znamená, že to vypadá, že by mohla být hotova již v tomto roce. Rád bych se vás tedy zeptal na jednu věc. Bude se vaše předsednictví zabývat i touto otázkou, otázkou postižených lidí, protože si myslím, že vaše vztahy tady mohou sehrát klíčovou roli. Děkuji. Thank you, Renate Weber. Thank you, Chair. Na Weber, eh, děkuji, děkuji, pane ministře. Mám otázku, která je spíše politické povahy. Jsem velký zastánce volného pohybu osob. Neumím si představit Evropskou unii bez volného pohybu osob, ne pouze eh, služeb, kapitálu a výrobků, ale také eh, osob. Je to pro mě velmi důležitá věc. Nicméně jsem přesvědčena o tom, že jste si vědom toho, že Eh, jsou tu politici, jejich několik v několika zemích, kteří se domnívají, že volný pohyb osob by měl být omezen a tvrdí, že eh, tady dochází k určitému obchodování se sociálními dávkami, byť v tomto ohledu nejsou dokumentovány žádné důkazy během vašeho předsednictví se bude konat eh, celá řada voleb ve členských státech a je pravděpodobné, že takovéto přístupy budou zas a znova využívány, zneužívány. A proto se ptám na tuto věc. Jak jste se tedy v rámci vašeho předsednictví připravili na boj proti těmto tvrzením, eh, eh, mimo jiné zastoupeným v radě? Děkuji. Thank you. Děkuji. Můžete odpovědět, pane ministře? Ano. Pokusím se to schrnout, tak abych odpověděl na všechny otázky, které doposud zazněly. Nejprve podpůrná opatření pro nezaměstnané. Samozřejmě, že je to tak, že práce je prostředkem ke snižování chudoby. To znamená, že musíme investovat do vytváření nových pracovních míst, jak už jsem několikrát zdůraznil. E, tato pracovní místa musí být kvalitní. To je tedy klíčový cíl pro všechny členské státy Evropské unie. Nacházíme se v období po krizi. A proto se tady budeme snažit vytvořit co možná největší množství kvalitních pracovních míst a tím snížit míru chudoby a nezaměstnanosti, tak abychom dosáhli cílů strategie Evropa 2020. Samozřejmě, že komise a předsednictví budou pracovat ruku v ruce, budeme spolupracovat i se zeměmi, které budou mít předsednictví po nás a budeme se snažit dosáhnout společného cíle a to nepochybně pomůže občanům Evropské unie. Nyní ta dávková turistika. Obchodování se sociálními dávkami. Ano, my jsme o tom slyšeli. Slyšeli jsme, že jsou lidé, kteří se snaží této situaci využít, nicméně nejsou příslušné důkazy, jsou to toliko tvrzení. Komise pracuje na návrzích v této oblasti a je možné, že předloží eh, nějaký konkrétní návrh během druhé poloviny našeho předsednictví. Pokud se tak stane, tak doufám, že ty návrhy budou oprávněné, že se budou opírat o rozumný, zdravý základ, to znamená o skutečnosti, ne o tvrzení. A Doufám a počítám s tím, že se této otázce budeme věnovat během druhé poloviny našeho předsednictví. Lidé s postižením. Děkuji vám za tuto otázku. Jak už jsem řekl, věnujeme eh, této otázce zvláštní pozornost a jak už zaznělo, v našem hlavním městě v Rize se bude konat konference na vysoké úrovni, která se bude zaměřovat právě na lidi s postižením Pokud komise předloží návrh, tak eh, se budeme snažit dosáhnout pokroku v této věci. Děkuji a nyní poslední čtyři otázky. Dominik Martin, prosím. <coughs> Eh, Pane ministře, vítejte mezi nás. Já jsem byl rád, že je to právě lotisko, které bude předsedat, protože takováto nová malá země byla integrována do Evropské eh, unie a tak to píchne do vosího eh, hnízda. Už dlouho jsme slyšeli eh, samé špatné zprávy a teď je tu něco nového, něco nového pro budoucnost. Máme C 2020 70% zaměstnanost, kvalita eh, pracovních míst, eh, zejména pro skupiny, které jsou na rizik, eh, rizikové, nezaměstnanost mladých, nezaměstnanost u starších lidí, rovnost mužů, žen a další prvky, jako je například rovnost mezi muži a ženami. Vy na to máte jen omezený čas. Vy jste hovořil o tom, že chcete se zabývat také Eh, nelegálními migranty, o Eurosu se hovořilo, hovoří se o otroctví na eh, evropské úrovni, eh, která takto funguje. A také chcete se zabývat námořníky, jejich právy, aby všechno bylo přesně podle pravidel. Ale já jsem neslyšel, že byste mluvil o Lotyšsku. Já jsem slyšel tady člověka, který mluví jako člen komise. Když jsem vás slyšel, Eh, tak jsem pochopil, eh, že eh, se nic měnit nebude. Takže se ptám, co vlastně chcete dělat. Pan Gírek. Pane ministře Augulisi, já vám chci ještě jednou popřát hodně odvahy a sil pro vaši práci. A to, že se pouštíte do vlastní iniciativy a sice Evropské strategie pro rodinu, bezpečnost pracovních míst, no co to vlastně je práce? V Německu se hovoří o výdělečné práci, činnosti, takže vlastně jenom prostřednictvím zde jste zapojeni do sociálního pojištění. Tak definujeme ge- mezigenerační smlouvu, přestože platí po desítky let, je pouhým podvodem, protože dě- na děti se zapomíná, na dě- to, co jste zde uvedl, to je zneužívání zákonných opatření. Když děti chodí do školky, do jeslí, tak se platí za to až 14 eur v Německu. Když vychováváte děti doma, tak nedostanete nic, anebo jenom nějaké směšné kapesné. A když hovoříme o volném pohybu pracovníků a nových iniciativách a nových řešení, co si myslíte o mzdě za výchovu dětí, jak už jsem to zmiňoval? A ne kvůli tomu, aby kom ženy opět hnaly do tradičních modelů myšlení nebo na tradiční pracovní místa, ale aby zde byla skutečně svobodná volba. E, takové peníze na výchovu, kdy opravdu bude také uznána rodina a bude také uplatněna na pracovním trhu v podstatě jako určitý způsob zaměstnání. Pokud se rozhodujete pro volný pracovní trh, tak eh, jistě eh, rodina může využívat eh, mateřských školek, ale platí to právě také z tohoto příjmu. Pokud tomu tak nebude, tak my jako rodiče budeme nadále znevýhodňovaní a nejpozději potom v době starobního důchodu se ukáže, že dostáváme v průměru o 37% důchodu méně, nebo ještě méně. Když se podíváme přesně na ta pravidla, tak vlastně ti, kdo nemají děti, si e, vydělali vlastně jenom 30% a 70% těch důchodů jim platí děti jiných lidí. A proto vás žádám, abyste podpořil Evropskou rodinnou strategii, abyste e, zavedli celoevropsky e, takzvanou mzdu za výchovu dětí a tím přispěl k generační situaci. Děkuji, pan Krasnodevský. Vážený pane ministře, já bych se chtěl věnovat otázce, kterou zde zmiňovali kolegyně z Maďarska, protože mám pocit, že jste ji trochu nechal stranou. Eh, všichni o tom víme a já jsem taky strávil více času za železnou oponou asi než vy, takže dobře víme, že volný pohyb je významnou hodnotou Evropské unie a přispívá k regionálnímu rozvoji. Nicméně problém spočívá v tom, že ten tok lidí jde jenom jedním směrem. A mluvím zde z perspektivy země, která byla úspěšná. Ale je zde 7 milionů lidí, kteří pracují v zahraničí a z těch 7 milionů lidí pracující v zahraničí mnoho z nich je Poláků, kolem asi 2 milionů. A já se obávám, že důvod pro to je ten, že tito lidé nemohou najít náležité kvalitní zaměstnání ve své vlastní zemi. A my nyní diskutujeme na našem výboru a i na komisi, e, se o tom hovoří, tedy o těch opatření, opatřeních k tomu, aby se mobilizoval pracovní trh. Ale možná by bylo dobré poukázat na skutečné náklady imigrace. Možná, že by bylo dobré rozvinout určitou strategii nebo návrh strategie usilující o dobré příležitosti doma, ve vlasti, tak, aby mladí lidé, kteří jsou dobře kvalifikováni, mohli zůstat doma ve střední a východní Evropě. Mohli bychom tak zabránit určitým tenzím, které nyní existují v těch hostitelských zemích. Celkem logicky lidé protestují. A dovolte mi možná ještě jednu poznámku. Evropa je založená na základě národů a národních států a srovnávat Evropu, řekněme, s Austrálií nebo s USA je naprosto nesmyslné. A proto se chci zeptat, co udělalo tyžské předsednictví proto, aby dalo možnost mladým kvalifikovaným lidem, aby zůstali v zemi svého původu. Nejenom, aby tam zůstali, ale aby tam mohli také najít kvalitní zaměstnání, které by je naplňovalo, dalo jim náležité mzdové ohodnocení a možnost rozvíjet sebe i své rodiny. Tak, prosím, máte možnost zareagovat, položit další otázku. Děkuji. Ještě jsou zde dvě krátké otázky. Za prvé strukturální reformy. Už zde o tom hovořil kolega. Vy jste říkal, že v některých zemích se zašlo příliš daleko. Ano, myslím si, že to je adekvátní úvaha. Ale dovolte mi teď jednu otázku. Španělsko. Co myslíte, je to pro vás země, kde to zašlo příliš daleko? V posledním roce byla kupní, poklesla kupní síla na, 90, na kupní sílu 90. let a zaměstnanost byla velmi nízká v důsledku strukturálních reform. Tak teď by mě zajímalo, jak pohlížíte eh, na španělskou situaci a co bychom eventuálně měli udělat, protože růstové perspektivy pro Španělsko jsou v podstatě dobré a my nastojíme vlastně nejvyšší růst v rámci eurozóny, ale budeme mít také vyšší než 20% nezaměstnanost. A druhá otázka. Jak se předsednictví staví e, otázce otcovské dovolené, rodičovské dovolené pro otce, protože zde byl návrh komise, nedávno se k tomu vyjádřil parlament a bylo by dobré, kdybyste nám konkrétně řekl, jak vy se stavíte k tomuto tématu, co by reprezentant předsednictví. Děkuji. Děkuji vám za vaše náležité otázky i za vaše zajímavé komentáře. Naše předsednictví si zvolilo své priority s ohledem na aktuálnost určitých témat a oblastí, tak aby došlo k posílení rozvoje i dynamiky Evropské unie a v rámci našich priorit jsou určité oblasti, které jsou v souladu s eh, prioritami komise. Eh, všichni víme, máme novou komisi, která nedávno se ujala svých úřadů, ale jde o to tedy sladit navzájem naše priority. A priority, které jsem představil ve svém úvodním projevu, zahrnovaly také krátké vysvětlení toho, jak je hodláme realizovat. Takže já už to nemohu nějak příliš do, rozvést, to, co už jsem zde uvedl. Ale chci říct, že se opravdu těšíme na dobrou a úspěšnou spolupráci s vámi, protože je celá řada věcí, kde se bez vaší spolupráce neobejdeme. Dovolte mi zaměřit se na některá témata. Opět otázka mobilita, jak ji interpretovat, jak se k ní stavět. Samozřejmě potřebujeme vysoce kvalitní pracovní místa ve všech členských státech, ale to si žádá investice a ty investice musí nastat v každé jednotlivé členské zemi. A abychom umožnili vznik nových pracovních míst právě tam, a aby ten rozvoj byl více či méně harmonický. A je to úkol pro všechny, tak pokud do zítřejšího oběda budete mít nějaký univerzální recept, prosím předložte ho a určitě se na něj podíváme. Ā, par, bija jautājums par attiecībā par maternitātes. Takže byla otázka týkající se směrnice o rodičovské dovolené. Ano. Tato otázka už během italského předsednictví se usilovala o to, aby se oživila diskuse o tomto tématu na úrovni rady. Ale většina členů rady to nepodpořila. A bohužel momentálně zde nevidíme příležitost, abychom to zde na radě nastolili, protože názory členských států se výrazně liší. Někteří uvádějí ekonomické argumenty, jiní poukazují na rozdílné tradice, rozdílné praxe, to je celá řada argumentů. Ale v podstatě jde o to, že na úrovni rady nepanuje schoda. Komise dala radě takovou šestiměsíční lhůtu na uváženou a pokud se za šest měsíců nic nestane, tak komise předloží nový návrh, protože co my potřebujeme správné řešení daného problému. A návrh, který bude aktuálnější, modernější, tak, aby se k té mateřské rodičovské dovolené přistupovalo náležitým způsobem. A Finanční podpora pro rodiče za výchovu dětí, jak o tom hovořil e, německý kolega. Ano, to je důležité téma, musíme na něm také zapracovat. Thank you very much for... Děkuji. Děkuji vám za to, <clears throat> že jste byl tak zevrubný, že jste se tady snažil odpovědět na všechny otázky, které tu zazněly. Eh, náš výbor se těší na to, že s vámi budeme v kontaktu a budeme se vám zároveň snažit pomoci při naplňování vašeho programu, tak abychom zaznamenali pokrok a abychom zaznamenali změnu. Zaznělo to ve všech otázkách. Chceme změnu, chceme eh, více dobrých věcí, méně eh, těch negativních věcí, chceme bojovat proti nezaměstnanosti, chceme bojovat proti sociálním konfliktům v Evropě, Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste s námi trávil čas. A nepochybně se během vašeho předsednictví ještě setkáme. Děkuji vám. Milí přátelé, máme na programu dva důležité body. Pokusíme se co být, být co možná nejrychlejší, nejefektivnější. Nejprve je to EURES, Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace na trhu práce. Jsou to e, otázky, které jsme mimo jiné právě pokládali panu ministrovi a já předávám slovo panu zpravodaji, panu Bekrovi, který na něj čekal a nyní je konečně na řadě. Prosím. Vielen Dank, Frau Děkuji, pane, paní předsedkyně. Milí kolegové, milé kolegyně, budu vás informovat o aktuálním stavu věci ze svého pohledu, ale nejprve bych chtěl velmi srdečně poděkovat za skvělou podporu, eh, které se mi dostaly od sekretariátu a od poradců. Není to totiž samozřejmost takový objem expertních znalostí. Je to užitečné pro mě a pro všechny další zúčastněné, protože již nyní jsme uprostřed jednání s komisí a s radou. A kromě toho se setkáváme také s dalšími institucemi, které, který se to týká a v rámci těchto jednání jsme o tom velmi podrobně diskutovali. Měli jsme dvě setkání stínových zpravodajů, která se nesla ve velmi konstruktivním duchu a která byla zakončena doposud eh, celou řadou velmi zajímavých podnětů. Nejprve bych tedy chtěl eh, obecně říci, o co jde. V mnoha regionech Evropy čelíme vysoké nezaměstnanosti. A v této souvislosti jsme zjistili, že mobilita pracovních sil by mohla být jedí, jedním z faktorů, který by mohl pomoci to, na pomoci tomu, aby více lidí získalo práci. Tuto mobilitu chceme posílit. Rád bych v této souvislosti upozornil na rámcovou podmínku, která tu platí. My v Evropě máme velmi nízkou mobilitu pracovních sil je to pouhých 0,3 0,3 pracovníků pracují v jiné zemi. Ve Spojených státech je mobilita takřka dvacetinásobně vyšší. Je to zhruba 6 Samozřejmě, že pokud chceme hovořit seriózně, musíme dodat, že to je jazyková bariéra, kterou američané nemají. To znamená, že k tomu musíme přistupovat spravedlivě, ale zároveň eh, bych rád zmínil ještě jednu věc. V Evropě je 25 milionů nezaměstnaných, 18 milionů v oblasti zemí, které používají euro, ale zároveň je tu dvě až, jsou tu dvě až 3 miliony lidí eh, neobsazených pracovních míst volných pracovních míst a právě proto má smysl posilovat mobilitu pracovníků, tak aby všichni Evropané získali přístup k těmto neobsazeným pracovním místům. A právě tomu má sloužit EURES. Když jsme přemýšleli o vytvoření sítě EURES, tak jsme pomýšleli na to, že díky tomu budeme mít k dispozici velmi účinný nástroj, který zároveň bude moci spojovat i uh, učně a učební místa. Nicméně zatím jsme uvažovali o jednom předpokladu a sice o e, řádném služebním vztahu. To by tedy byl předpoklad, který musí být splněn. Řešili jsme veřej, veřejné a soukromé zprostředkovatele práce a já bych k tomu chtěl konstatovat několik věcí, které jsou podle mého názoru velmi důležité. Jsou tu i další věci, o kterých můžeme hovořit později. Velmi důležité je, aby politika trhu práce, včetně podpory e, politiky zaměstnanosti zůstala i nadále v kompetenci jednotlivých členských států. To je velmi důležité. Kromě toho e, bychom měli i nadále trvat na principu e, místa bydliště. Zároveň musíme zajistit, že veřejné služby zaměstnanosti, tam, kde hrají roli, je tomu tak v mnoha rozvinutých členských státech, že tyto veřejné služby zaměstnanosti budou mít přednostní roli. Měly by být automaticky eh, považovány za členy sítě EURES. Ale kromě toho mohou eh, výkonné soukromí, soukrom, výkonní soukromí zprostředkovatele práce a nevládní organizace se také stát součástí této sítě, pokud splní předpoklady. Podobně jako e, ty veřejné subjekty, veřejné, veřejní členové. Pokud tedy požadované předpoklady splní, mohou se stát členy Eurasu. To znamená, že struktura eh, Eurasu je taková, že jsou tam členové a partneři a partneři, pokud plní předpoklady, se mohou stát členy. Eh, chceme zajistit, že uchazeči o zaměstnání eh, rychle najdou přístup ke všem informacím, pracovně právním informacím země, ve které chtějí pracovat. To bude vyžadovat platformu, kterou budeme muset vytvořit, nebo kterou bude muset vytvořit komise, a která bude združovat veškeré informace z oblasti pracovního práva. Obsazování volných míst eh, by mělo probíhat tak, že ta místa tedy eh, přednostně získají eh, občané Unie. Je to tedy zásada preference občanů Unie. A kromě toho jsou tu ještě další úkoly. E, musíme si uvědomit, že e, v jednom ohledu musíme současnou situaci popsat velmi negativně a sice je to míra obeznámenosti se sítí Euras ta tu zatím není. Myslím si, že takováto sítě zkrátka, síť musí být zkrátka v Evropě známa, tak aby všichni evropští občané, všechny evropští, evropské občanky o ní věděli. E, v tomto potřebujeme velkou pomoc komise. Myslím si, že to je její odpovědnost, ale zároveň potřebujeme i podporu od e, vlád a členských států. Právě Ony musí v dotyčném členském státě informovat o tom, že dotyčná platforma EURES existuje. A ještě jedna věc. Příklad pomoci, kterou chceme také realizovat, chceme, aby nová síť EURES a s ním spojená platforma byla pravidelně hodnocena, tak abychom pravidelně věděli, jaká jsou slabá a silná místa, slabé a silné stránky eh, té sítě a mohli na to reagovat. Paní kolegyně Sandra o tom hovořila v diskuzi s lotyšským ministrem. Ano, budeme se zabývat i otázkou příhraničních regionů. Toto téma chceme řešit dostatečně intenzivně a já e, prosím, abychom se mu tedy věnovali rád bych stručně popsal, jak to v tuto chvíli vypadá. 30. ledna je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Kromě toho jsme počíva- počítali s tím, že se ještě jednou sejdou stínoví zpravodajové, že tedy zvolíme e, termín 26. února e, budou pozměňovací návrhy předloženy tady ve výboru a bude tedy e, přijato Eh, základní usnesení, nicméně přijetí ve výboru bude 24. března roku 2015. Já bych rád tady poděkoval všem zaměstnancům sekretariátu, asistentům za skvělý příspěvek a děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Becker. Děkuji vám, pane Bekre. Kolegové žádali o slovo. Prosím, mluvte velice stručně. Nejdříve musíme dát slovo stínovým zpravodajům. Ještě nám zbývá eh, několik budu na pořadu jednání a vůbec nevím, jak se nám to dnes podaří. A pokud se nám to nepodaří dnes večer, bude nás čekat těžká práce zítra. Stínový zpravodové jako první, pan Sean Simon. Děkuji vám. Budu se snažit být velice stručný. Nebudu mluvit eh, obecně o té zprávě o pozměňovacích návrzích. Jenom chci poblahopřát panu Bekrovi ke geniálnímu, konstruktivnímu eh, přístupu v celém tomto postupu. Přiložil vám 44 pozměňovacích návrhů a můžeme se Eh, shodnout na některé, které jsou zásadní u veřejných eh, veřejné zaměstnanosti, zrušil tam poplatek eh, a další věci a také ta, to hodnocení ex post po dvou letech je více než dostatečné. Jenom velice stručně, tu jsou pozměňovací návrhy nebo oblasti, kterým úplně nerozumím. První to je učitelské školství tam eh, uvádí, že redefinoval to tak, aby to mělo stejný status jako pracovní místo. To by bylo báječné, ale nepřipadá mi to eh, realistické. Ano, eh, stáže i učňovství by mělo být, nebo uč, učňovské školství by mělo být placené. Stáž není to samé jako práce na plný pracovní úvazek dlouhodobá. Potom článek 4. Tam máme určité rozlišení mezi členy a partnery. Zdá se, že se tam ale někdy e, mísí. V článku 9 tam nejsou pozměňovací návrhy a nepřipadá mi to konzistentní. A nevíme, co přesně z toho vznikne. Takže bychom rádi sešli nějaké vyjasnění. Sociální partneři se zdají být úplně nepřítomní i v tom vysvětlujícím prohlášení nevládní organizace, soukromé um, úřady pro zaměstnanost a další tam jsou, včetně členů Euresu, ale nejsou tam vůbec zašlenění sociální partneři. To je možná jenom přehodnutí. A také přeshraniční partnerství. To je neuvěřitelně důležité. Je jich 20 v rámci Eurosu, ve více než 13 zemí, 600 tisíc lidí se to týká a to je zapotřebí chránit, uvažovat o tom také v tom textu. Děkuji. Thank you, Mr. Simon. Děkuji, pane Simone. Jana Žitnanská ECR. Děkuji velmi pekne. V prvom radě pan... Děkuji. Eh, mnohokrát. Pane zpravodaj, především si poděkovat za velice dobrou zprávu a za odvedenou práci ve spolupráci s dalšími kolegy. Opravdu ji velice oceňuji. Také velice oceňuji i vaše úvodní prohlášení, ve kterém jste uvedl, že jste přesvědčen, že politiky ohledně trhu práce mají především zůstat v kompetenci členských států. Souhlasím i v tom, že veřejní poskytovatelé služeb zaměstnanosti by se automaticky měli stát členy platformy nebo listě EURES. S čím možná trochu polemizuji, je váš návrh, aby, aby neveřejní poskytovatelé i v případě, že eh, splní ta kritéria eh, pro síť EURES mohou, ale nemusí se stát členem to může způsobit právní nejistotu, protože pokud někdo splní kritéria, měl by následovat druhý krok, tedy že jeho žádosti bude vyhověno. Možná o tomto tématu bych ještě s vámi rada hovořila. Velmi také vítám to, co jste zdůrazňoval ve vaší řeči, aby byl lépe propagovaný tento portál aby o něm vůbec lidé věděli, že existuje, mohli jej využít, aby tedy pro ně měl smysl. Také oceňuji, že mezi pozměňovacími návrhy se objevilo slovo depolarizovaný, neboli že tento bezbariérový tento tento portál, protože je více než 80 tisíc lidí se zdravotním znevýhodněním a jen část z nich má zrakové postižení, mohou být slabozrací nebo nevědomí, takže musíme přemýšlet i, jaký zpřístupní portál, ale také bych vás chtěla upozornit na ten fakt, že v Evropě je asi 75 milionů lidí, pokud se nepletu, kteří mají eh, problémy se základními dovednostmi, jako je čtení a psaní. A když budou v úvahu naše lidskoprávní závazky v rámci OSN, zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo se taky 2020, jejich cílem je snižovat nezaměstnanost eh, v EU, umožnit pracovní mobilitu i těmto uchazečům o práci je také potřebné, měl bychom zapomínat při práci na nařízení na jejich potřeby. V tomto duchu se pokusím naformulovat pozměňovací návrhy a velice ráda eh, s vámi dále budu pokračovat v diskuzi. Thank you. Děkuji. Martina Dlabajová je zde? Um, no, she's not here, unfortunately, okay. but I will speak on her Není to bohužel, ale budu mluvit za ní. Její jméno. Její jménem bych ráda poděkovala zpravodaji a stínovým zpravodajům za velice dobrou práci a několik obecných poznámek. Ke zlepšení mobility pracovní síly Evropská unie potřebuje lépe eh, lepší fungování Euresu a souvisejících platform. Eh, je to otázka národních eh, poskytovatelů zaměstnání a také poslední dalších bodů v EU. Potom konkrétně je vynikající, že zpravodaj se konkrétně zaměřil na komunikační strategii o Euresu, komise a členové Euresu a budoucí partneři, stejně jako členské státy, by také se měli aktivně účastnit, aby zajistili, že všichni evropští občané budou znát tento portál a budou jej moci využívat. Je také úlohou nás poslanců, abychom toto vysvětlovali eh, těm, kdo hledají pracovní místa. Druhá poznámka se týká inkluze Eh, učňů a stážistů. Eh, Zašlenění do Euresu, pokud je to nezbytné, eh, tak můžeme uvést referenci, že členské státy mohou výjmout ze vzdělávacích důvodů určité druhy těchto činností, ale celkově by to, to pole mělo být rozšířeno co možná nejvíce, aby tam také mohly být nabídnuto co možná nejvíce pracovních míst. Pozměňovací návrh 24, to se týká zásady ehm, rezidence nebo pobytu. Neměly by prioritně eh, poskytována být místa ehm, občanům trvale žijícím na území určitého státu, protože každý evropský občan má právo se svobodně pohybovat eh, po EU a proto eh, by ehm, toto mělo být umožněno. Další otázkou je, zda zde budou restrikce takovýchto míst z nějakých důvodů, například z jazykových důvodů, z bezpečnostních důvodů a podobně. Tyto restrikce by mohly být případně zmíněny ve vyhlášení nabídky pracovního místa. A euros by, Euros by neměl být spoplatněn, ehm, případně by mohly být spoplatněny jen eh, Eh, pokročilejší služby. Návrh komise umožňuje o možnosti financování z Evropského sociálního fondu a z programu pro zaměstnanost a sociální inovace. Návrh komise je dobrý z této perspektivy. My bychom nechtěli spoplatňovat eh, lidi, kteří hledají práci. Thank you. Eh, Děkuji. Jako další Paloma López. Guengel. Není přítomna? Tomáš Mečerič tedy? Děkuji. Nejdříve bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji k jeho práci a k také pozměňovacím návrhům a také k velkému množství práce, které odvedl na e, tomto tématu. Je tu celá e, řada bodů, ve kterých se shodneme se zpravodajem, ale také e, se shodneme na tom, že tu jsou určité body, o kterých se zmiňovali kolegové přede mnou a tam také s tím souhlasíme. Chtěl bych se zmínit o dvou pozměvacích návrzích, ale ještě předtím bych rád uvedl, že velice vítáme to, že zpravda je vstřícný a um, komunikativní chce jednat s radou přímo a já bych chtěl navrhnout, že by bylo rozumné počkat na stanovisko parlamentu, až bude konsolidován tento postup směrem k radě v jednotlivých případech. Ale to samozřejmě neznamená, že bychom chtěli omezovat jeho koordinační snahy. Jsou tu tedy dva body, eh, kde eh, bych chtěl nastavit trochu jiný rámec. Já rozumím tomu stanovisku zpravodaje u pozměňovací návrhu číslo 6 že by si přál zdůraznit, že politiky pracovních míst a zaměstnanosti začlenují celou řadu podporných opatření, které jsou výhradně v kompetenci členských států. Já si myslím ale, že to je diskutabilní a že by bylo velice důležité o tom diskutovat na ústavní úrovni tedy a na politické úrovni. A já si nemyslím, že právě toto by bylo správné místo, kde tu diskuzi otevírat. Proto bych tady byl trochu opatrnější ve změní textu. Předložím k tomu pozměňovací návrh a také bych se chtěl připojit eh, ke kolegyni z ALDE ohledně pozměňovací návrhu 24. Pokud členské státy mohou používat jakákoliv opatření, která považují za nezbytná prioritizaci svých eh, pracovních míst, která dávají takto dispozici, tak eh, celé, celý tento systém ztrácí svůj původní smysl, protože pak by nemělo smysl mít eh, eh, neveřejné poskytovatele pracovních míst jako automatické účastníky. To bychom tam třeba do toho systému nemuseli poskytovat vůbec žádná pracovní místa. Samozřejmě, že to je velice obecný eh, pozměňovací návrh, který takto nemůžeme přijmout, musíme ho ještě prodiskutovat, ale obecně tedy se shodneme na celé řadě věcí, které zde jsou již napsány. Děkuji. Děkuji. Laura FDD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako kolegové já bych chtěla poděkovat kolegovi Bekrovi za rudenou práci, jak už jsem zdůraznila eh, v obecném stanovisku třetím. Myslím, že takový nástroj, jako je EURES, který existuje od roku 1993, doposud eh, nebyl dostatečně účinný, jak měl být. Takže bych si přála, aby se stal eh, účinným nástrojem. A budu to připomínat. Je zapotřebí eh, se zabývat určitými úvahami, jako jsem se o tom zmiňovala předtím. Eh, je tu obrovská poptávka. Velký prostor tedy vyhrazený poptávce což ukazuje, jak vypadá, jak vypadá zaměstnanost v Evropské unii. A mnohem méně prostoru je věnováno nabídce. Na to je zapotřebí myslet. Ještě by bylo zapotřebí bedlivě analyzovat informovanost v určitém smyslu by mělo být jasné členským státům, jaké nástroje mají k dispozici. A tedy nalézt um, komunikační nástroje, které se dají využít, které budou umět využít například mladí lidé, je spousta nástrojů, které dnes máme k dispozici a mladí lidé mají k dispozici. Tyto nástroje lze využít jako komunikační kanály a podporovat v určitém smyslu nabídku a příležitosti. které by se měly tedy poskytovat v Euresu. Proto předložíme naše pozměňovací návrhy a toto byly tedy naše kritické poznámky. A pak jenom jednu osobní úvahu bych chtěla připojit. Kolego Bekra, já hodně věřím v myšlenku mobility. Ale mobility chápané jako příležitost. Dnes to vypadá tak, podle mne, že je to příležitost pro některé, zatímco nutnost pro většinu ostatních. Já bych ráda, aby v naší zemi to bylo příležitostí, aby to byla právě Itálie, kdo bude poskytovat příležitosti nejen mladým Italům, ale i eh, mladým Evropanům, když pomyslím na naši eh, hlubokou, naše hluboké bohatství kulturní, eh, tradiční, výrobní. Snažíme se klást důraz na to, aby eh, ta možnost mobility byla dobrovolná a vědomá. Zatímco dnes v Itálii je mobilita chápána jako poslední možnost, poslední šance, jak získat práci. Měli bychom tedy používat tyto nástroje a měli bychom také vytvářet pracovní místa všude. A jedna tam, kde se to dělat dá. E, například, když se podíváme na fiskální otázky homogenizace ekonomiky. Ještě jednou děkuji, pane Bekre, za odvedenou práci, ale doufám, že časem se budeme zabývat skutečnými problémy pro vyřešení nezaměstnanosti v Evropě, zejména pak e, ve Středomoří. Děkuji. Thank you. We have now... Děkuji vám. A nyní zde máme seznam řečníků a doufám, že vaše projevy nebudou příliš dlouhé. Prosím, buďte co nejstručnější, protože čas nás tlačí. Nejprve Joel Malá. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych ráda poděkovala našemu zpravodaji za to, že zoficiálnil koncepci komunitární preference, což bude umožňovat následně, abychom se politicky správným způsobem zabývali koncepcí národní, preferencí národní, což je v oblasti subsidiarity a to bude umožňovat eh, stanovit, jak využívat EURES Eh, EURES je zajímavý i pro migraci, mobilitu, která je chtěná, eh, která je z vlastního rozhodnutí, ale způsobuje velké problémy eh, ohledně vynuceného stěhování pracující populace. Ten problém není jen s třemi hm, miliony pracovních míst, jde tu o pět, jde tu o miliony lidí na Eh, na podpoře a to všechno se pak řeší mobilitou. Eh, řeší se to dočasnými pracovními smlouvami také. Z našeho pohledu tedy není vhodné, aby informatické zařízení veřejného orgánu, ale i soukromého orgánu umožňovalo stanovit eh, slabosti určitých zemí, eh, nehledě na důvěrnost osobních údajů. Každý členský stát v rámci eh, politiky, která musí být osvobozená od administrativních obezliček ve svou politiku zaměstnanosti. Krasnodebský. Krasnodebský. Děkuji za slovo. Nevím, když se dívám do těchto návrhů, tak e, nenalezám to, o čem jsem hovořil, když jsem zde diskutoval s panem ministrem a sice, že jsou zde dalekosáhlé obavy u sociálních partnerů ve střední a východní Evropě, že takovéto iniciativy povedou k tomu, že se opravdu situace zlepší z těch nejvíce nejlépe rozvinutých zemích EU. A takové země, jako je například Polsko, budou potom takovým dobrým poskytovatelem levné kvalifikované pracovní síly. Pozměňovací návrh číslo 22 prostě ještě rozšiřuje moje obavy. Ukazuje, že to je celá filozofie za celou záležitostí. Takže možná bychom si měli znovu položit otázku, co udělat tak, aby ty migrační toky byly skutečně dobrovolné a aby ty migrační toky směřovaly všemi směry. Nepřejeme si situaci, kdy mladí, kvalifikovaní lidé pracují jenom v zemích, které jsou nejvíce rozvinuté, ale pracují vlastně pod úrovní své kvalifikace. Takže musíme také zvážit určité principy. Principy, které chrání národní pracovní trhy. A rád bych zde tedy zopakoval to, že budeme řešit toky z východní Evropy nebo z jihu Evropy. A mladí, kvalifikovaní lidé se budou stěhovat do bohatých zemí. No a já nevím, jestli opravdu chceme mít takovou to Evropu, ať už je naše politická orientace jakákoliv. Děkuji. Děkuji vám. Pán Kristofer Hetman. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dovolte mi nejprve poděkovat. Poděkovat panu Bekrovi za zprávu, kterou zde představil a s většinou pozměňovacích návrhů, které byly představeny, souhlasím. Síť EURES musí být snadno přístupná, transparentní a uživatelsky přátelská. Co se týče Eh, v zaměstnání v jiných členských státech, že zde by neměla panovat žádná omezení eh, na pouhé prezentování nabídek a životopisů. Já si myslím, že co je hodně důležité, je pozměňovací návrh o těch povinnostech veřejných zprostředkovatelů práce, a máme zde neustále změny na straně těch soukromých subjektů a máme zde i sociální partnery, nicméně nemůžeme se jen tak vzdát zkušeností eh, veřejných orgánů zaměstnanosti. A eh, ty také procházejí nyní transformačními změnami. Například v Polsku nyní docházelo v posledních šesti měsících k reformě v této oblasti. Co se týče významu veřejných orgánů nesmí to jít k tíži ostatních partnerů, zvláště pak sociálních partnerů. Na výboru REGI, který bude eh, vypracovat stanovisko, se odehrála velice zajímavá diskuse o tomto tématu, takže co je zde velice důležité, je dobrá kvalitní spolupráce všech partnerů, a zvláště také přeshraniční spolupráce partnerů. Musíme si uvědomit, že celá řada občanů žije v příhraničních oblastech a dojíždí do jiného členského státu za prací. Takže si myslím, že toto nařízení umožní posílit jejich pozici. Měli bychom posílit EURES i pracovní podmínky. Děkuji. Děkuji, paní Morvaj. Děkuji vám. Já jsem chtěla ještě jednou zdůraznit v souvislosti s touto zprávou, že v Evropské unii panují vedle sebe rozdílné základní principy. Je jasné, že mobilita, volný pohyb osob je základním principem, ale také soudržnost je základním principem. No a tím chci vyjádřit, že v rámci Evropské unie panují velké ekonomické a hospodářské rozdíly, které mají být ale dorovnávány, vyrovnávány. Jedno nelze nahradit s druhým. EU by se neměla myslet, že rozdíly mezi centrem a periferií, a myslím zde tedy staré členské státy a nové členské státy, které jsou mnohem chudší, že bychom tím vyřešili problémy, že prostě pracovníky z chudších zemí přimějeme k tomu, že budou pracovat v bohatších zemích. To je podle mého názoru něco pohoršujícího. A chci podtrhnout také to, abyste se věnovali i aspektu soudržnosti. A dovolte mi druhou poznámku. Pan zpravodaj uvedl takovou statistiku, že v Evropské unii lidé jsou mnohem méně mobilní než například v USA, že nechtějí pracovat jinde. No, možná by se to dalo vysvětlit tím, že Evropané si nemysleli, že by chtěli žít ve velikém federálním státě. Možná, že si Evropané prostě eh, myslí a mysleli, že chtějí žít eh, ve svém vnitrostátním národním rámci a Drží se prostě své vlasti, svého společenství, své vesnice, svého sousedství, lpí na své rodině. My, Evropané, prostě jsme takový konzervativní lidé, kteří si také váží a věří ve společenství, v národ a v tradice a proto neradi odcházíme do jiných zemí, abychom tam dlouhodobě pracovali. Samozřejmě Rádi získáváme zkušenosti a bádáme, ale ne dlouhodobě. Většinou se držíme svých kořenů. Děkuji. Merci, madame la présidente. Paní Sandel, děkuji vám, paní eh, předsedkyně, také chci poděkovat eh, zpravodaji za to, že tak globálně přistupuje k tématu. Chtěla bych se zmínit o dvou věcech, které už jsem předeslala zaprvé skutečně usilovat o to, aby ta platforma byla rozvinutá transfrontálně přeshraničně a to e, proto, e, že už můžeme ukázat, že například v našem regionu v Alsasku toto experimentálně velice dobře funguje. A e, musíme také brát v úvahu um, učňovské školství v platformě EURES. Takže tím, že se o to budeme zabývat, že budeme zabývat eh, učňovstvím, eh, budeme také umožňovat mladým lidem, aby si rozšířili dovednosti, včetně těch jazykových, a abychom takto dosáhli toho, že budou mít jakousi eh, výhodu, ať už budou pracovat ve své vlastní zemi či jinde, ale aby byli skutečně zaměstnavatelní a mohli vyhovět požadavkům zaměstnavatelů. Na to jsem chtěla upozornit. Děkuji. Thank you, uh, Děkuji vám. Pani James? Dan James? Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji panu zpravodaji za jeho práci. V roce 2013 program Euros se dostal do britských médií s šokující statistikou, že na 800, nabízí na 800 tisíc britských míst v EU. 50% těchto inzerátů na, bylo, na webu a znevýhodňovalo tím Brity. Spojené království samozřejmě si přeje, aby k němu přicházeli pracovníci a zaplňovali mezery v ekonomice a přicházeli specialisté, talentovaní lidé, ale Britové to chtějí kontrolovat stejně tak, jako by si to přál každý jiný členský stát Evropské unie. Co nechceme, je, ne, je kontrolovaný vstup Evropanů na pracovní trh. E, vítáme lidi se specifickými zkušenostmi a dovednostmi, například v oblasti zdravotnictví, inženýringu a práva. Ale s veškerým respektem k kolegům, ono to potom vlastně připravuje vaše zemi o vaši odbornost a váš potenciál. A my nechceme být těmi, kdo vám poskytují potom E, nízkokvalifikovanou práci, protože to není fér vůči vašim zemím ani ve Spojeném království. Další negativum a statistika na zvážení je, že v průměru 228 tisíc osob z EU přišlo v roce 2014 do Velké Británie a přinesli sebou znalosti, dovednosti a zkušenosti, které by se měly udržet ve vašich členských státech a návrh Euresu, dámy a pánové, výrazně zvýší počet pracovních míst, eh, které budou inzerovány z eh, Spojeného království v Evropě. Možná to na první pohled pozitivně, ale je to nevýhodné pro všechny. Článek 16 možná zavede automatické propojování životopisů a pracovních míst přeložené do všech jazyků a možná, že článek 14 vytvoří požadavek pro Spojené království, aby eh, inzerovalo na tomto webu. Ale to je vlastně určitá pozitivní diskriminace ve prospěch občanů Evropské unie a není to prospěšné pro Spojené království. Dámy a pánové, závěr mi dovolte říci, opravdu to bedlivě zvažte. My ve Spojeném království nemůžeme vyrošit problémy eurozóny a neúspěchu evropské politiky zaměstnanosti, ale půjdeme-li touto cestou, tak vlastně jenom zakrýváte problém, ale neřešíte ho. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám a není paní Šojdrova. Já jsem chtěla reagovat tady eh, na mé předřečníky eh, k tomu tématu soudržnosti a eh, rozšiřování migrace na území Evropské unie. Ono dnes ti nejvzdělanější, ambiciozní studenti, absolventi vysokých škol a pracovníci už dnes migrují a jdou za Eh, do ekonomik, které jsou silnější. To je tak trochu reakce na pana kolegu Krasnodebskému. Oni nečekají na žádnou pomoc agentur. Oni prostě si ta místa v těch rozvinutých ekonomikách najdou. A já jsem viděla v této iniciativě Euro, EuroRes spíše eh, možnost právě pro ty, kteří jsou znevýhodnění, kteří e, hledají obtížněji tato místa a naopak e, v zemích třeba méně rozvinutých, i pro podniky méně třeba eh, s menšími možnostmi eh, určitou možnost, jak eh, získat nové pracovníky a nová pracovní místa. Čili já to já doufám a vztahuje se moje očekávání k této iniciativě, že naopak by měla ten směr toho pohybu pracovních míst obracet. To je moje očekávání. Thank you. That was a short comment. I like them. Uh, so... Uh, Děkuji, takové krátké komentáře se mi líbí. A nyní tady několik slov za komisi. Paní Morin. Pan Morin. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych velmi stručně řekl jednu věc. Na síť EURES to je velmi důležitý nástroj pro to, abychom vytvořili eh, transparentnost na trhu práce. A to především, pokud jde o spojování volných pracovních míst a eh, uchazečů o práci. Podporujeme tím volný pohyb pracovníků to znamená možnost vycestovat za hranice a hledat si práci i v zahraničí. A díky tomu bychom měli zajistit lepší fungování trhu práce. To je smysl tohoto návrhu. Chceme zlepšit fungování eh, celého systému a chceme také, aby eh, EURES měl lepší pokrytí. V mnoha příspěvcích zaznělo slovo transparentnost. Myslím si, že právě transparentnost je v této souvislosti velmi důležitá. Jde o počet nabídek na, jedné, na jedné straně, na počet nabízených pracovních míst. V této souvislosti tady chceme vytvořit lepší rovnováhu, jasná pravidla pro to, co je možno v Evropě nabízet. Chceme tedy jasná pravidla, tak aby se toho mohli účastnit i sociální partneři. Chceme pravidla, která budou objektivní a transparentní. A nyní dostane slovo pan zpravodaj, pan Becker, prosím. Herzlichen Dank für... Velice vám děkuji za tuto nesmírně živou diskusi. Bylo to pro mě také mimořádně poučné Dámy a pánové, je to pro mě velmi přínosné, protože vše to, co od vás slyším, já jsem schopen nějakým způsobem zpracovat. Ale dovolte mi zareagovat na ty nejdůležitější témata. Zkusím eh, to udělat rychle, protože máme ještě další bod na programu. Chtěl bych říci, že co se týče učňovské přípravy a nabídky stáží, tak by to mělo být zapojeno jenom v té souvislosti, kde jsou z právního hlediska naprosto jasné poměry. To jsou tedy smlouvy o vzdělávání, služební smlouvy a podobné. Každopádně chceme zabránit zneužívání e, mladých lidí a proto je nutné to umožnit pouze formu, která je lega, e, právně jasně jas, eh, daná. Ten rozdíl mezi členy a partnery je tam kvůli tomu, že ten návrh, tak jak to vidím, definuje, že členské státy automaticky eh, uvedou jako členy ty veřejné zprostředkovatele práce a partnery, jako jsou například neziskové organizace nebo soukromé subjekty, mohou být členem tehdy, pokud jsou schopni naplnit a zaručit stejnou kvalitu. A i v tom vidím takovou zodpovědnost členských států, aby toto kontrolovali. Protože se nepočítá s tím, že by evropská úroveň zabudovala nějakou kontrolní instanci. Myslím si, že toto moderní chápání Evro, eh, myšlení Evropské komise je něco, co můžeme jedině podpořit. Sociální partnery jsem nezmínil. Eh, říkám to bohužel, protože toho opravdu lituji. Já si totiž eh, významu sociálních partnerů velice vážím a rád bych tedy uvedl, že vynikající příklad například z rakouského pracovního trhu opravdu závisí přímo na eh, zapojení sociálních partnerů a já si přeji, aby byly maximálně zapojeni sociální partneři, protože jsou obrovskou oporou systému tématu přeshraničního aspektu. Ano. Je to významné téma a ten příklad eh, benchmarkingu Alsaska, to je velice dobrý příklad a máme i jiné regiony v Evropě, kde si myslím, že to může být velice přínosné. Odstraňování bari- bariér, ano, zvláště pak pro postižené osoby, eh, toto vítám a zdůrazňuji. Rád bych také zmínil, že děkuji za každou podporu aspektu informování, komunikační práce a osvěty v souvislosti s tímto tématem. To je také důležité. Bezúplatné používání sítě EURES pro pracovníky, to je kondicio sine qua non, kterou prostě nelze měnit, tuto podmínku je naprosto bez diskuze že platí. Pokud by zde byly určité služby, které by některý soukromý subjekt nabízel separátně a které by nebyly součástí našeho projektu, pak je to prostě čistě osobní eh, rozhodnutí, zda si něco takového pořídit, nakoupit nebo ne. Pokud si myslíte, že potřebujete kurz nějakého osobnostního coachingu, no tak si ho zaplaťte, ale s tímhle tím to nesouvisí. K otázce té unijní preference, jak jsem to označil, chci objasnit toto. Právě ta unijní preference pro oblast Evropské unie, to je něco, co vlastně jde zcela proti státní preferenci. Já samozřejmě dávám přednost tomu, aby všichni, kdo pracují v Evropě, a jsou občané Evropské unie, budeme o tom asi ještě diskutovat, ale všichni, kdo mají právo na práci v Evropě, měli umožněný tento přístup a to samozřejmě absolutně nesouvisí s jakýmikoliv národními omezeními. EURES. Z mého pohledu EURES e, nevyvíjí žádný tlak, nikoho k něčemu nenutí, že by lidé měli teď pocit, že se na ně tlačí, aby opustili svoji zemi. Nic takového nastat nemá. Jde o to, aby to bylo jenom všem známo, aby to bylo všem známo, že to existuje, aby bylo snažší eh, systém používat, aby se všichni mohli dozvědět, že v jiné zemi existuje volné pracovní místo. A to snad je smysl volného pohybu v Evropě, že se o tom dozví všichni. A proto je pro mě také jasné, že všechna témata boje proti nezaměstnanosti, ale samozřejmě i témata v oblasti boje proti nezaměstnanosti spojené s vytvářením pracovních míst je nadále beze změny úkolem členských států i Evropské unie a i to se v Euresu prostě nebude nějak měnit nebo řešit, protože o to zde v Euresu nejde. A pro ty, kdo právem žádají větší eh, znalosti jazyků nebo i kurzy čtení a není to, neberte jako nějaký vtip, protože 25% dospělých není schopno číst s dostatečným porozuměním. Takže všichni, kdo na to poukazují, mají naprostou pravdu ale to jsou návrhy, které musí předkládat v oblasti eh, politiky školství a odborné přípravy. Tak je to jako například duální odborná příprava. EURES zde není nástrojem pro vzdělávací kurzy. To zde chci také jasně říci. Děkuji vám za objasnění, které provedl pan Mora, že, který říkal, že jde o prezentování nabídek pro ty, kdo hledají zaměstnání, nabídek pro pracovníky a zároveň to vědomí uchazečů, že zde uchazeči jsou, aby oni zaměstnavatelé věděli. A jde o využívání těch, tohoto nástroje a o jeho transparentnost. To je vlastně jádro projektu EURES. Domnívám se, že, nebo možná ještě jeden další aspekt, Samozřejmě je zde výhradná dobrovolnost používání nástroje EURES. Není zde žádný tlak nebo nátlak. Když hovoříme o brain drain, o odlivu mozku, musíme se zde obrátit na vnitrostátní politiku zaměstnanosti a ta tímto nebude jakkoliv dotčena. Bude zde příslušnost a kompetence jednotlivých vlád. Ano, vyvíjejte tam náležitý tlak, který by mohl být situaci nápomocen. Teď váhám, jestli jsem něco ještě nezapomněl. No ono se to týká i té soudržnosti. Myslím, že ta otázka soudržnosti není otázkou, kterou by vyřešila znalost volných míst na internetu, ale to je prostě politika pracovního trhu, tak jak je to v příslušnosti jednotlivých členských států. Tím se dostávám ke konci svého vystoupení, ale chci vám všem velice poděkovat a vše to, co jsem nezmínil, protože jsem to teď možná přehlédl a už vás zde nechci dále zdržovat. Prosím, eh, informujte mě o tom formou pozměňovacích návrhů a nebo Eh, formou osobního rozhovoru a už předem vám za to velmi děkuji. Děkuji vám, vážený pane Becker, za odvedenou práci. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 28. leden a na výboru předsedkyně se omlouvá. 30. ledna máme lhutu pro pozměňovací návrhy a přijetí na výboru bude 24. března. Děkuji vám tedy ještě jednou. A nyní máme na programu ještě jeden bod, a to je Evropský semestr koordinace hospodářské politiky. A už přetahujeme, času je málo, ale nyní dostává slovo zpravodaj Sergio Guterres Prieto, aby nás uvedl do problematiky. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve jasně řekl jednu věc. Myslím si, že E, má smysl, abychom tuto zprávu předložili bod po bodu. Je to zpráva, která má posílit zaměstnanost, hospodářský růst e, a mnozí si myslí, že hospodářská politika je vedena špatně. A pokud všech těchto cílů chceme dosáhnout, tak musíme posílit pobídky e, v rámci nové hospodářské politiky. Musí mít větší dopad, než tomu doposud bylo. A musíme zároveň odvrátit nebezpečí, že se vrátí hospodářská krize. Měli bychom se tedy postarat o hospodářský růst, který bude udržitelný. Kromě toho musíme vytvořit změnu i v dalších e, oblastech politiky, například v oblasti politiky trhu práce, tak aby reformy na trhu práce vedly k tomu, že lidé budou schopni žít z toho, co si vydělají. Musíme se postarat o to, aby díky této zprávě byl posílen sociální model, protože eh, v těch nejhorších dobách krize byl sociální model zničen v důsledku politiky úspor. Musíme zredukovat sociální rozdíly a chudobu, tak aby nedocházelo k sociálnímu vyčlenování. Kromě toho musíme celý proces demokraticky legitimizovat. Musíme dbát na to, aby národní parlamenty a sociální partneři byli zapojeni do rozhodovacích procesů. Musíme tedy navrhnout formy, které budou účinné, sociálně vyvážené a e, pokud to mám schrnout, tak si myslím, že bychom se měli postarat o to, aby občanská společnost získala pocit, že se toho účastní. to je věc, na kterou se v důsledku hospodářské krize zapomínalo. Nechtěli jsme pouze konstatovat, že je potřeba něco změnit, ale chtěli jsme zjistit, jestli ta změna, o kterou se pokusíme, bude dostatečná na to, abychom vyřešili ekonomické problémy, ať už je to nezaměstnanost nebo hospodářský růst, který je nedostatečný mám pocit, že evropské instituce učinily mnoho proto, aby e, se evropské hospodářství nedostalo do recese. Nicméně si myslím, že nyní je na čase, abychom se postarali o to, že e, skutečně definitivně překonáme krizi, že tedy nabídneme trvalé řešení. To je kontext, ve kterém jsme sepisovali naši zprávu míra růstu byla o něco vyšší než 0,1 Nezaměstnanost eh, se trochu snížila, nicméně eh, Například dlouhodobá nezaměstnanost byla vyšší než v roce 2013. Evropská komise zároveň říká, že 75 nových pracovních míst neslouží k tomu, aby lidé přestali být nezaměstnaní, vzniká takzvaná pracovní chudoba, rozpory a rozdíly v platech v minulých letech vzrostly. Kromě toho je důležitá ještě jedna věc, a sice to, že tu dochází ke ztrátě kvalitních pracovních míst. Sociální politika byla podrobena masovým škrtům, to znamená, že čtvrtina evropských rodin dnes žije pod rizikem eh, chudoby, kupní síla rodin se rychle snižuje. My jsme se tedy snažili o udržitelný růst, o udržitelnou zaměstnanost, tak abychom obnovili sociální model, abychom ho tak říkajíc opravili. A pokud se o to chceme pokusit, tak potřebujeme takové čtyři osy. Za prvé, vyšší růst. Musíme stimulovat růst. Evropská investiční banka a prostředky pana Junkera ehm, musí sloužit k tomu, aby se investovalo do nových strategických oblastí, ne do těch, kde by se investovalo i tak. Musíme vytvářet nová kvalitní pracovní místa, musíme ukončit excesivní politiku úspor Mohli bychom se například snažit, aby investice do vzdělávání nebyly započítávány do hospodářského schodku. To znamená, že můžeme přijmout celou řadu opatření, která povedou k tomu, že eh, bude to zadlužení snižováno. Kromě toho jde o to, aby za důstojnou práci eh, byla vyplácena důstojná mzda, já si myslím, že právě Junckerův plán by měl zvážit minimální evropskou mzdu. Já vím, že to spadá do eh, kompetencí jednotlivých členských států, nicméně bychom měli uvažovat i o takovémto opatření. Kromě toho je potřeba posílit poptávku na jednotném evropském trhu, tak aby abychom tedy zlepšili situaci na našich trzích. Říká se, že některé členské státy nečiní dost proto, aby e, aplikovali garanci pro mladé. Rádi bychom dosáhli toho, aby se tedy nově koncipovaly daně a aby se tedy celková situace zlepšila. Kromě toho bych se tedy rád znovu přimluvil za minimální evropskou mzdu. Taková věc zazněla v rámci diskuze o balíčku pana Junkera. Chceme tedy bojovat proti eh, vysoké nezaměstnanosti, chceme využít automatických stabilizátorů na evropské i národní úrovni a chceme podniknout i opatření zaměřená proti chudobě dětí. Pokud mám být naprosto konkrétní, tak eh, bych rád řekl, že si od evropského semestru slibujeme strukturální reformy. Já vím, že to eh, slovíčko strukturální reformy se opakuje zas a znova jako jakási kouzelná formulka, ale musíme si uvědomit, že se pod tím často skrývají reformy, které jsou eh, dlouhodobé a často i nespravedlivé. Ano, Často se říká, že strukturální reformy jsou potřeba a nakonec pod to spadne e, cokoliv a my v podstatě vůbec nezna, nevíme, co to znamená ze sociálního hlediska. Pro demokratickou legitimitu a pro hospodářskou politické hospodářsko-politickou zprávu jako takovou, je velmi důležité, aby se tři instituce domluvily, aby působily rovnoprávně, rovnoceně, pokud jde o koncepci hospodářské a sociální politiky. Tolik tedy naše návrhy v této zprávě. Už jsem řekl, že naším cílem bylo především to, abychom vytvořili zprávu, která bude smysluplná, která bude dostatečně silná. Děkuji. Eh, Dvě minuty pro každého stínového zpravodaje. Jako první Sofia Ribeiro. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za tu odvedenou práci. Můžete plně počítat s tím, že se budu snažit s vámi dojít maximálního koncenzu. Práce na této zprávě se musí zaměřit na zaměstnanost a sociální věci, ne na rozpočtové záležitosti nebo ekonomické záležitosti. Musíme soustředně přemýšlet jen o e, zaměstnanosti, o sociálních e, aspektech je před námi dlouhá cesta, je to celá hospodářská strategie, kterou zpravodaj z, zmiňuje a která nám byla předložena. Máme tu tři pilíře. Nejen nové investice, ale celá řada strukturálních reform, které mají obrovský dopad, dopad na pracovní trh, například jednotný digitální trh nebo jednotný trh s energií modernizace penzijního systému a, a systému sociální ochrany. A pak je tu třetí pilíř a to je eh, rozpočtová zodpovědnost. My teď voláme potom, aby zde byla sociální tržní ekonomika, ale musí to být všechno správně vyváženo. Eh, musí být eh, sociální rovnost a zároveň i pracovní trh. Potřebuje více investovat do politik tak, Eh, aby se podporovala porodnost, abychom měli dobrý dopad na eh, demografii a aby abychom eh, umožňovali správnou inkluzi imigrantů a také dobré podmínky pro starší lidi. Na závěr, paní předsedkyně, ohledně sociální soudržnosti a rovnosti je zapotřebí pozitivní diskriminace pro ty nejvzdálenější oblasti, kde mají často slabší sociální nebo veřejné služby, aby si udrželi, eh, aby si udrželi konkurenceschopnost. Děkuji další. Thank you, Madam Děkuji vám, paní předsedkyně. Především si poděkovat za srdce zpravodaji za eh, velice eh, kompletní zprávu a těším se na konstruktivní práci se zpravodajem a s těmi zpravodaji. Následující týden na základě předchozích zkušeností Velice vítám a oceňuji i odkaz na mou e, vlastní zprávu e, ohledně pohostinného prostředí pro vytváření pracovních míst. Malé střední podniky čelí celé řadě potíží a je zapotřebí je podporovat, zejména k tomu, aby mohly fungovat ve správném regulačním rámci. A uznávám, že e, míry růstu a nezaměstnanosti nejsou stejné v členských státech. Zatímco někde je vysoká úroveň nezaměstnanosti a musíme jim, zapomeno, e, musíme jim pomáhat, e, tak současně musíme i přiznávat, že včetně mé země jsou státy, které mají vysokou míru růstu a dnes vidíme, že mzdy rostou rychleji než inflace ve Velké Británii o 1,1 inflace a nezaměstnanost je po 6 po eh, době delší než 6 let. A mzdy narostly o více než 1,8 Takže vidíme, že věci jdou správným směrem. A když se podíváme na to, jak je zapotřebí prioritizovat investice do kvalitních pracovních míst a do lidského kapitálu, a inovací, tak se musíme zamyslet i nad novými inovativními způsoby, jak vytvářet nové eh, atraktivní pracovní prostředí, jak um, ujistit eh, podniky, že stojí za to podnikat, produkovat, mít služby v Evropě. Ale pak tu jsou některé věci, se kterými se shodnout nemohu, například minimální mzda a evropský rámec pro minimální mzdu. Děkuji. Děkuji. Jako další eh, paní Harkins, Alde. Ještě mm, bych také chtěla poděkovat za velice komplexní zprávu zpravodaji. Možná, že tu bude z naší strany pár pozměvacích návrhů, uvidíme. Eh, nebo taky ne. Souhlasím s mnohým, co tam bylo vysloveno ve zprávě. O některých tématech bych se chtěla zmínit. Víme, že máme málo času, takže dnes to nebudu rozebírat. Některé z těch ostavců si myslím, že tam jsou výborné myšlenky, zejména eh, to je 1, 2, 3 a tak dále. Eh, u čtyřky, tam, kde se jedná o ten Evropský fond pro strategické investice, tak eh, ten se zakládá na nadměrně optimistických eh, představách. A odstavec 5, myslím, má kritický význam, tento fond nesmí nahrazovat investice, ke kterým už došlo, je to zapotřebí dobře ošetřit. A pak nevím u odstavce číslo 6, jak máme prioritizovat eh, v těch eh, určitých regionech, ale souhlasím ve 14, kde hovoříte o tom, že některé členské státy musí vracet finanční prostředky z EU eh, kvůli kofinancování a úplně s tím souhlasím. Také pozměňovací na, ta, mm, odstavec číslo 9, tam se jedná o fiskální konsolidaci. A také si myslím, když se hovoří o 1900, a myslím, že o tom jsme diskutovali, neboli vyloučení eh, produktivních investic, výzkum, vývoje. Eh, to si myslím, že je politicky velice složitá záležitost a možná i dokonce nemožná. Ale pokud to půjde, tak bychom měli být kreativní. A myslím, že komise už se tomu věnovala a my bychom jim měli pomoci. Ohledně minimálního příjmu a minimální mzdy, to jsou dva eh, rozdílné odstavce a na to se musíme podívat a zjistit, zda tam můžeme dosáhnout nějakého pokroku. A to, jak hovoříte o tom, že 50% lidí, kteří hledají pracovní eh, místa, Eh, nedostávají místa, která by jim zajistila větší eh, bezpečí eh, pracovní, jistotu pracovní a která by současně zajistila větší produktivitu. To je velice zajímavá myšlenka a budu velice ráda, když s vámi budu dále spolupracovat. Ines Suber from Guengel. Ines Suber, Guengel. Ines kan desværre ikke være her, så jeg skal undskylde på hendes vegne, og jeg vil bare... Nines eh, se dnes nemohla dostavit a proto mi dovolte, abych vystoupila místo ní a dovolte mi několik obecných poznámek. Velice mě těší celá řada dobrých podnětů v této zprávě. Opravdu je důležité, abychom snížili počet nezaměstnaných, abychom něco udělali pro mladé lidi. A musíme také uznat, jak je pro ně těžké vůbec nalézt práci a hledět do budoucna, vůbec si představovat nějakou budoucnost. Také nás těší, že nejde jenom o to vytvářet pracovní místa, ale že jde i o to, aby z něj pocházela mzda, z níž se dá žít. Nyní máme ten problém těch pracujících chudých, lidí, kteří sice chodí do práce, ale stejně nemají dostatečné prostředky na svoje živobytí. A myslím si, že to chybí analýza základního problému. A ten základní problém je i evropský semestr a ta hospodářská zpráva, která bohužel v Evropě nefunguje. A účet za krizi potom platí ty nejchudší v naší společnosti. A to je nepřijatelné. Nemůžeme to jenom nějak opravit. Jde o strukturální problémy, které musíme strukturálně řešit. Nemůžeme zde udělat nějaké drobné balíčky a pokud se to s tím nějakým způsobem zalepit, ale je to celá řada dobrých návrhů. A nyní zelené, paní Vana. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také eh, zpravodaji. Bohužel vypadl mikrofon. Takže můžu začít znovu? Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodaji za rozsáhlou práci, která dala vzniknout dobrému podkladu pro naší diskusi. Velice zdařilý je také ten fokus o zaměření na sociální politiku a jak se také úvodem rozvedl dopady eh, úsporných opatření a v rámci krize a snižování sociálních jistot v Evropě. I my zelení si myslíme, že je třeba se více zaměřit na boj proti chudobě a nerovnosti. Růst a zaměstnanost je jedna věc, ale to nestačí když vidíme také, že například Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní organizace práce varují, že pokud ta nerovnost Evropy bude nadále stoupat, že zde je opravdu riziko destabilizace společnosti, tak si myslím, že potřebujeme skutečnou sociální unii, co by protiváhu té hospodářské a měnové unii, abychom zde neměli pouze ten hospodářský cíl, ale také cíl sociální a teritoriální soudržnosti a dosáhli ho. Rádi bychom posílili určité aspekty této zprávy a předložíme pozměňovací návrhy. Podporujeme vše, co jde směrem k reformě roční analýzy růstu, vytváření nových indikátorů, například sociálních, ale i udržitelnosti. Takže indikátory v eh, oblasti ochrany klimatu, zelený růst, eh, zelená zaměstnanost, to je nedostatečné v této zprávě, chtěli bychom to mít posílené a potom demokratická legitimita. Už jste to na několika místech zmínil. Nejde jenom o zapojení sociálních partnerů, ale zvláště také občanské společnosti do evropského semestru. To je významný základ pro to, abychom zde nastolili určitou věrohodnost vůči občanům. Na různých místech to slibovala minulá komise, slibovala hlavní směr k zapojení eh, občanské společnosti do evropského semestru a já myslím, že bychom o to měli opravdu trvalé usilovat. A i co se týče onoho investičního plánu, jde o to, abychom zabránili tomu, aby nyní došlo k takové dvou třídní společnosti investic. Takže nový investiční plán, aby nebyl pouze pro bohaté státy bez sociálních investic. Děkuji a nyní Laura Agea. Paní Agea za EFDD. Prezidente. Děkuji paní předsedkyně. Poprvé si říkám, že skoro úplně souhlasím s kolegou ohledně stanoviska, které vyjádřil v této zprávě. V řadě bodů se shodneme, děkuji mu za vynikající práci, kterou odvedl, zejména když se zaměřuje na to, kolik eh, lidí v Evropské unii žije v eh, ohrožení chudoby. Dovoluji si ještě navrhnout, jak velká část evropské populace již žije, ne že by byla ohrožena, ale již žije takto a kolik z nich je dětí. Sem se musíme zaměřit nejvíce naší Evropě, dokud bude jen jedno dítě, které nežije v důstojných podmínkách nebo je rachitické kvůli podvýživě, musíme revidovat naše politiky. Hovoříte o zaručené minimální mzdě. Na tom se také mimořádným způsobem shodneme, protože tyto záruky jsou nezbytné pro harmonizaci a soudržnost v Evropské unii. Pro nás je důležité i to, abychom mohli potvrdit ten příjem eh, pro občana. Ne všechno se dá eh, začlenit do textu v ten týž eh, okamžik, ale i u těch části textu, které se věnují malým a středním podnikům. Souhlasíme, máme drobné mm, eh, poznámky ohledně fiskálních politik, ale děkuji nicméně za tento příspěvek. Uh, thank you. Um... Děkuji. Je tu jedna otázka uh, z publika Poskytneme dvě minuty, eh, paní kolegyni, prosím. Máte dvě minuty, dříve než eh, to Sergio zakončí. Eh, a já tedy musím odejít 18.25, protože máme zasedání předsedu výboru a já tam musím být. Pokud tedy e, tam výbor pro zaměstnanost a sociální věci má být zastoupen. Nicméně, pokud se e, budete chtít přihlásit o slovo všichni, tak nakonec nedostane slovo nikdy, protože budeme muset ukončit jednání a e, také nebudeme mít tlumočení. One minute eh, eh, to eh, Madame Rod- Takže minutu paní Rodriguez a uvidíme, jestli se nám podaří něco víc, ale myslím si, že Sergio to bude muset schnout během 30 vteřin. Děkuji, budu velmi stručná. Roční analýza růstu má definovat politický mix pro dotyčný rok. V návrhu komise je pozitivní to, že investice přispívají k fiskální konsolidaci a ke strukturálním reformám. Je to pozitivní, ale nestačí to. Z hlediska našeho výboru bychom měli říci, že chceme investice a také kvalitní pracovní místa, vytváření kvalitních pracovních míst a to v roční analýze růstu chybí. Kromě toho musíme říci o něco o strukturálních reformách, které potřebujeme, protože se to netýká pouze trhu práce, týká se to také systému vzdělávání a školení a jde o, také o poskytování kvalitních veřejných služeb. To jsou body, které tam chybí. E, jsou ve zprávě pana e, Gutierreze, nicméně si myslím, že právě to je účel výroční analýzy růstu. Na jedné straně je to výbor Ekon, který se soustředí na jiné otázky, ale naším úkolem je to, abychom eh, tedy zmínili právě to, co eh, z našeho pohledu chybí. Děkuji. Děkuji a nyní pan Dominik Martan na minutu. Děkuji. Je to technická poznámka. Děkuji za vynikající práci. Já bych rád také pozměnil tuto práci. Ten text máme v angličtině, máme poslat pozměňovací návrhy v angličtině, je to tak? Je-li tomu tak, chci připomenout, že francouzština je jednou, jedním z oficiálních jazyků EU a navíc je to zakladatelská země. E, to by bylo e, e, znevyhodnění čtyř milionů francouzských volečů, které zde eh, reprezentuji a bylo by to upírání demokracie. Miss Jones, Diana Jones. Pani Jones. Vy jste mi neodpověděli, to musíme mluvit anglicky? Je vypnout mikrofon. Uh, you can't get the answer now, but you will get an answer. Ano, dostanete odpověď. Ne teď. Dan Jones. Dana Jones. Děkuji, paní předsedkyně. Usnesení v odstavci 21 žádá komisi, aby navrhla evropský rámec pro minimální mzdy. A v odstavci 33 se hovoří o minimálním příjmu evropském. Myslím, že obě dvě tyto poznámky způsobí obří šok nejen zaměstnavatelům ve Velké Británii a vládě, ale i zaměstnavatelům a vládám v jiných členských státech. A to proto, že kontrola nad stanovení minimální mzdy a minimálního příjmu by měla zůstat v rukou vnitrostátních parlamentů. Žádným způsobem podle mého a podle UKIPu nemůžeme dosáhnout harmonizace těchto věcí eh, napříč EU vzhledem k potížím, které máme v eurozóně, vzhledem k nevyrovnanosti a vzdálenosti mezi HDP jednotlivých členských států a velice otevřeně. Toto je oblast, do které by neměla EU zasahovat. A my toto nemůžeme podpořit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pani Morvaj. Köszönöm szépen az előző jelentés eh, raport. Děkuji. Pokud jde o ten názor, který právě zazněl, tak pan zpravodaj eh, představil šokující zprávu, kde se hovoří o odlivu mozku a podle jeho názoru se to týká pouze kompetencí členských států, to znamená, že členské státy musí tento problém vyřešit. Rozdíly mezi jednotlivými členskými státy jsou údajně také v kompetenci jednotlivých členských států. Ráda bych tedy věděla, co si o tom myslíte. Měli bychom vyřešit, jak to bude s minimální evropskou mzdou, s harmonizovanou minimální evropskou mzdou, co, to, co by to znamenalo, protože pro nás, pro chudší členské státy to zní dobře, ale co na to říkají malé a střední podniky, to také musíme vyřešit. Děkuji. Eh, Veronika Lope Fontan. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že čas pokročil, se svého komentáře zdám. Stínoví zpravodajové to představili dobře. Nicméně doufám, že během příštích rozprav dostanu možnost eh, se vyjádřit. Nyní eh, se slova vzdám, bude to pro všechny jednodušší. Děkuji. A nyní tady pan eh, Gutierrez Prieto. Můžete celou diskuzi schrnout. Pokusím se o to. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji i všem ostatním za komentáře a za další příspěvky, které tu zazněly. Nejprve bych rád řekl, že prostřednictvím této zprávy jsem se snažil položit otázku, co si tím sdělením, co tím eh, sdělením komise eh, eh, sleduje. Co vlastně komise udělala? s evropským semestrem. Protože zaměstnanost nevzrostla, ale naopak se snižovala. A závěry mé úvahy najdete ve zprávě. Všechna opatření v posledku eh, souvisí se zaměstnaností, to jsem v té zprávě také popsal. Bylo řečeno, že pouze reformy trhu práce povedou k novým pracovním místám a k zaměstnanosti. Pokud takovéto reformy chybí, tak to naopak zaměstnanosti škodí. Kromě toho eh, tu hraje roli i sociální politika, eh, politika v oblasti zdravotnictví a vzdělávání, to všechno může vytváření pracovních míst napomáhat a nebo naopak ne. To všechno jsem se snažil ve své zprávě popsat. Eh, nacházíme se v období, které je velmi stěžejní a rozhodující. Musíme zjistit, jestli politiky, které zastáváme, jsou dostatečně účinné na to, abychom tedy vytvořili prostředí, v němž dojde k solidnímu a udržitelnému hospodářskému růstu. Situace je pro mnoha, mnoho občanů tragická, dramatická. 20 lidí žije eh, kolem hranice chudoby nebo pod ní. To znamená, že dosavadní cesta, dosavadní způsob nestačí na to, abychom eh, tyto rodiny, tyto občany před chudobou zachránili. Jsou to lidé, kteří sice pracují, ale nevydělávají dost na to, aby eh, zaplatili všechno, eh, co zaplatit musí, všechny náklady, které jim vznikají. A právě proto si musíme pokládat tyto otázky a hledat na ně odpovědi, tak aby naše zpráva byla dostatečně nosná. Myslím si, že se můžeme shodnout na to, co je nutné a co musíme udělat bezpodmínečně nutně. Celá diskuze se točí kolem dvou otázek. Za prvé, jak dosáhneme toho, aby hospodářský růst a konjunktura, aby to bylo solidní, udržitelné, co můžeme učinit pro to, abychom snížili sociální rozdíly. Evropské instituce proto mohou učinit skutečně hodně mohou učinit hodně pro to, aby se snížily rozdíly. Pokud jde o ten odstavec 21 o minimální mzdu, evropský rámec pro minimální mzdu. Eh, my neříkáme, že chceme stejnou evropskou minimální mzdu pro všechny země. Říkáme, že si Evropa nemůže dovolit to, aby členské státy měly přílišný deficit. Nemůže si dovolit ani to, aby v Evropské unii byli zaměstnanci, kteří e, si svojí prací nevydělají dost na to, aby mohli vést e, běžný život. Myslím si, že právě chudoba by mohla být takovým makroekonomickým indikátorem vypovídajícím o tom, že e, práce důstojná práce je možná a že to tedy je jedním eh, z pilířů evropského sociálního modelu. Já si myslím, že to jsou otázky, které si musíme společně položit a musíme na ně odpovědět. Děkuji vám za příspěvky. Děkuji také za všechny pozměňovací návrhy. UKIP a Front National a e, další předkládali také svoje e, příspěvky, nicméně se musíme e, postarat především o to, aby zpráva zůstala smysluplná a soudržná. jestli v angličtině nebo v jiném jazyce, to v tuto chvíli není zase tak důležité. Důležité je, abychom tedy společně bojovali za rozumný růst a za snižování sociálních rozdílů. Děkuji. Děkujeme, děkujeme vám za vaši práci, děkujeme také za práci s tínovým zpravodajům. Já si myslím, že jsme tady získali dostatek informací eh, pro pana Martena a bude tedy na koordinátorech, aby eh, eh, se zamysleli nad tím, jak této otázce přistoupí, jak přistoupí k překladům. Děkuji vám tedy. Měli jsme dneska velmi dlouhé zasedání. Eh, dlouho trvala ta rozprava s lotyšským ministrem a v důsledku toho jsme měli problémy eh, na konci našeho dnešního programu. Nicméně čas máme i zítra, budeme spolu trávit mnoho hodin, takže v tuto chvíli vám děkuji a přeji hezký večer.